Já myslím, uh, zahájíme zasedání a tuto část zasvětíme diskuzi o evropských programech v Severním Irsku. A také tu máme jeden velmi specifický program, kterého se Evropská unie účastní, to je participační fond pro Irsko a máme tady na seznamu řečníků ty, kteří se podílejí na provádění těchto programů. Pan Kalgam, který vede speciální evropský orgán pro programy, který koordinuje tyto programy v rámci evropské regionální politiky a Denis Silonio, který předsedal pořadu let Mezinárodnímu fondu pro Irsko. Takže prosím. That it? Now, can hear me? Okay. Thank you very much, Chair. Děkuji vám, paní předsedkyně. Eh, vám je mnoho známo o mírovém procesu v severním Jirsku, protože jste se podílela, dokonce jste eh, navštívila několikrát přímo Irsko, eh, severní Irsko, byla jste přímo v terénu, takže děkujeme, že jste nám dala tuto příležitost oslovit váš výbor. Já, jak říkám, vedu organizaci, která je jakýmsi dispečingem pro evropské programy vznikla v rámci dohody z Belfastu v roku 98 hned po příměřích a byla založena britskou a irskou vládou. Je to jedna z šesti prováděcích, or, šesti prováděcích orgánů, které se podíle na, podílejí na celé řadě různých aktivit pro spolupráce i v Severním Irsku, i v Irské republice. A my zodpovídáme za celou řadu financování i v rámci Interregu. Jsme rádi, že jsme tady v parlamentu, protože parlament je eh, jeden ze zdrojů mírového programu již z roku 95, tehdy z iniciativy tří poslanců ze Severní Irsko Evropské komise, kteří tehdy vypracovali první iniciativu mírového programu. A myslím, že je naprosto na místě, abychom vzdali hold roli, kterou parlament sehrál v tomto mírovém procesu. A v mezidobí jsme měli iniciativy například Barbary de Brun, její e, příspěvky, její zpráva a to doplnily také zprávy EHSV, e k jako oběma programu myslím, že hovořili o tom, co, z čeho se podařilo dosáhnout v uplynulém období. A nyní mi dovolte velmi stručně se vrátit do raného stádia této iniciativy, kdy z iniciativy Komise a parlamentu v roce 1995 byl zaveden první program mírový, kdy tehdy bylo úkolem řešit bezprostřední následky konfliktu v severním Irsku a v pohraničních oblastech to byla řada velmi svízelných záležitostí, které se musely řešit. Probíhal mírový proces mezi oběma vládami, mezi zúčastněnými stranami v Severním Irsku i v Irsku. Ale ty mírové programy se pak staly mírovým programem lidí samotných. Stal, stal, proměnilo se to v e, mírový proces, který byl e, Eh, opravdu veřejný, pouliční, masový. Druhý program, který začal v roce 2000, pak již stavěl na eh, úspěších toho prvního programu a teď již probíhá třetí program, který opět buduje na předchozích úspěších, ale snaží se prohlubovat důvěru a vztahy mezi komunitami v severního Irska. Co nás čeká do budoucna? Chceme pokračovat v této práci a myslím, že již můžeme konstatovat, že z těch těžkých počátečních dnů jsme se dostali do stále těžkého, ale nicméně už kvalitativně jiného eh, v období budování důvěry. Hodně eh, práce je však i stále před námi. Když se podíváte na mapu, vidíte eh, to, tu plochu, kterou pokrýváme. Červeně jsou tam ty uh, hraniční oblasti. Celková populace asi 1,6 milionů, v severním Jirsku 500 tisíc v těch severních oblastech. A ty mírové programy jak jsem říkal, byly významnou součástí mírového procesu. A já bych to nazval lidovým mírovým procesem. Měli jsme tady 15 tisíc programů v první fázi, dalších 7 tisíc v rámci PIS 2, kdy se vynaložilo přes 900 milionů dolarů a zatím řešíme stále další obtížné oblasti, které je potřeba řešit. Tato tabulka vám z té si budete moci udělat představu. Měli jsme tady os, přes os, 868 tisíc jednotlivých účastníků v těchto programech, 161 tisíc z nich se podílelo na přeshraničních iniciativách. Pokud znáte Severní Irsko a jeho dějiny, tak je vám jasné, že e, tato čísla jsou opravdu významná, že se podařilo zapojit tolik lidí. A nepodařilo by se to bez mírových programů, které znamenaly dodatečnou pobídku, dodatečný impuls celému mírovému procesu pro desítky, ba stovky tisíc lidí. Umožnilo to lidem se vzpamatovat a využít nových hospodářských příležitostí, které eh, mír skýtal. Jak jsme na tom teď s naším třetím programem? Ten program má čtyři pilíře. První se zaměřuje na místní společenství a přes třetina toho programu je právě toto. Snažíme se interagovat s místními volenými zástupci, kteří zodpovídají za vypracovávání víceletých plánů, eh, které se snaží rozvíjet životní podmínky, dobré životní podmínky místních obyvatel. A to byl velký úspěch. Tyto místní orgány samozřejmě i přesahují svou činností své eh, vlastní území, fungují v klastrech, a fungují jak na přes, i na přeshraničním základě a také e, základě, který přesahuje politické e, rozdíly. Další, e, další část, další pilíř řeší očkodňování a vůbec řešení obětí a, a přeživších. Další složka zahrnuje vytváření sdílených veřejných prostor, tam, kde dříve bylo nebezpečno, kde se, kam se lidé vůbec báli chodit, vytvářet tam tady veřejná prostranství, která jsou společná. A dále budování kapacity pro společnou budoucnost. A tady velmi důležité v, té, v tomto pilíři je sdílet zkušenosti i s dalšími regiony v Evropě, protože jsme měli hodně zkušeností v průběhu let a velmi prakticky jsme Eh, s, Ky, s Kyprem a s Baskickem a s, Balkán, s balkánskými státy a baltickými státy spolupracovali. Eh, kromě toho také jsme v kontaktu s různými instituty, které v Evropě, které se eh, chtějí poučit z mírového programu, chtějí, chtějí vidět, jak by se tento model dal využít v dalších regionech. A když se teď podíváme praktičtěji na některé úspěchy, programu od roku 2007, můžeme si povšimnout, že tady pokračuje zapojení nejširší veřejnosti s velkým počtem účastníků. V těchto aktivitách se snažíme řešit sektářství, rasismus, protože i nadále jsou to problémy, s nimiž se potýkáme. I nadále řešíme přeshraniční příležitosti, a potřeby osob, které potřebují pomoc, eh, kteří potřebují nějakým způsobem překlenout trauma, traumata z konfliktu, kteří mohou hovořit o svých zkušenostech a eh, kromě toho bych chtěl eh, představit některé zástupce přímo z terénu, na, nakonec se to nepodařilo. Přesto chci, abyste si udělali trochu obrázek o to, co řešíme. Tady vidíte tu obrovskou zeď. Je to jedna z mnoha zeď, zdí, které stále v Belfastu ještě stojí a které oddělují komunity v severním Jirsku. Říká se jim mírové zdi. Často jsou na nich nasprejované různé grafity a provokativní obrázky. V uplynulých letech jsme spolupracovali se, se společenstvími na obou stranách, snažili jsme se posilovat budování důvěry, snažili jsme se jim pomoci, začít si důvěřovat a potom postupně odbourávat jak ty fyzické, tak i ty metaforické a psychologické eh, hradby, které oddělují komunity. Kromě toho jsme mm, hodně intenzivně pracovali s mladými lidmi. Tady vidíme třeba projekty, které pracují s lidmi ve věku 5 až 25 let a nabízí jim poradenství a podporu, aby se vyrovnali s různými zděděnými problémy, které vyplývají ze zkušeností tohoto regionu a z eh, následků konfliktu. Tito lidé představují největší výzvu, pokud jde o budoucnost, protože budoucnost eh, je nepředstavitelná bez těchto mladých lidí a my musíme řešit jejich konkrétní potřeby. Na tomto slajdu vidíte eh, fotografii mostu, který byl postaven s podporou programu v Derry, v Londonderry, a který spojuje dvě části města, které byly dříve odděleny nejen řekou, ale také eh, historií a historickými a kulturními rozdíly. A ten most teď obě části města spojuje, propojuje centrum eh, města se souborem eh, historických budov, které dříve byly kasárna, dříve tam měli základnu bryští vojáci. A teď je to pěší a cyklistický most a jeho Eh, otevření slavnostní, že k tomu by mělo dojít 25. června, to znamená teď. A je to symbolický, eh, určitá symbolická ukázka toho, eh, co jsme dokázali. Dalším příkladem, který stojí ze zmínku, jsou sportovní projekty, projekty, které souvisí se sportem a které povzbuzují rodiny k tomu, aby se znovu účastnili sportovních událostí a bojuje se s rasismem a předsudky. Pracujeme také s lidmi v různých místních společenstvích. Třeba tady je projekt, který se snaží eh, podporovat integrované bydlení. Já jsem dřív hovořil o těch hradbách a zdech, eh, které oddělují společenství. A Některé rozdělují takto i eh, různé eh, osady a obydlená místa a jejich odbourání by si vyžadovala obrovské množství práce s, přímo s lidmi v terénu. A to bylo možné právě díky programům, díky fondům, které byly k dispozici. To jsou příklady toho, co jsme dělali až dodnes. Když se teď podíváme vstříc budoucnosti, mohu vás ujistit, že ta práce ještě neskončila. Protože tyto eh, hluboké šrámy, eh, které jsme prožili v Irsku a v Severním Irsku, nelze eh, vyřešit jen tak mávnutím kouzelného proutku. My jsme samozřejmě opravili mosty, znovu obnovili města, a otevřeli hranice, ale pokud jde o vztahy mezi lidmi, tak eh, ty ještě pořád představují eh, určitou hranici, určité rozdělení. Když eh, si poslechnete zprávy tři, jenom ze včerejška, tak vidíte, že pořád přetrvávají problémy mezi společenstvími. Vidíte, že někteří disidenti paramilitární organizacích stále představují ještě hrozbu. Takže, jak říkám, ještě nás čeká hodně práce a je důležité, aby Irsko i Severní Irsko, aby všichni akceptovali, že stále ještě můžeme v naší práci pokračovat, že můžeme dále rozvíjet mírový program, který bude spolupracovat s veřejností a budovat mezi nimi eh, důvěru. A který by měl také řešit eh, specifické potřeby mladých lidí, jaké mají příležitosti. Mírový program, který se dívá vpřed což je obzvlášť důležité v této chvíli, kdy eh, teprve vystupujeme z hluboké ekonomické krize, která postihla mnohé. Myslím si ale také, že je to program, eh, který bude angažovat mezinárodně i místně obrovské množství lidí a my se budeme nadále dělit o naše zkušenosti možná strukturovanějším a hlubším způsobem s dalšími regiony, teď mám na mysli nové členské státy, Balkán, anebo regiony, kde pořád ještě přetrvávají velké rozdíly mezi obyvateli. Oni všichni eh, mohou využít eh, irských zkušeností a mohou využít podpory ze strukturálních fondů a využít je konkrétním způsobem, který umožňuje řešit eh, dopady problému, jako je tento. Ještě jednou vám děkuji děkuji vám ještě jednou parlamentu i komisi jménem všech obyvatel Irska, Severního Irska. Těšíme se na další spolupráci. Děkuji vám. Very... Děkuji. Děkuji Petvi a hned přijdeme k Denisu Lunimu se Mezinárodního fondu pro Irsko. Není zapnout mikrofon. Ehm, jsem z Mezinárodního fondu pro Irsko, je tady obrovský pokrok eh, zaznamenán ehm, a také bych mohl ještě mm, přidat osobní poděkování všem členům výboru eh, za práci, kterou odvedli i naším jménem a eh, zvláště jsem rád, že můžeme pokračovat v práci našeho fondu a dnes odpoledne bych eh, rád využil příležitosti a chtěl bych podat eh, informaci eh, výboru o třech aspektech, na kterém fond pracuje. Za prvé to, čeho fond za poslední 25 let dosáhl. Za druhé udělám pár poznámek k současné strategii fondu a konečně bych řekl něco málo o plánech do budoucna. Začneme od samého začátku. Anglo-britská dohoda z roku 1986, mm, to znamenalo zřízení Mezinárodního fondu, byla to ojedinělá mezinárodní organizace která eh, má nezávislé grémium eh, předsednictvo eh, a toto předsednictvo je, tady jsou dva výbory z obou stran hranic. Máme pět mezinárodních dárců, ale při, v největší příspěvek přicház, přišel z Evropské unie a ze Spojených států ehm, jsou cíle z tohoto fondu, uvidíte na slajdech, ale hlavně jsme se začali soustředovat na ekonomický vývoj jako nástroje pro posílení míru a smíření. A mm, také e, jsme hodně e, dosáhli úspěchu v tomto e, sektoru v roce 2005 jsme však uviděli, že je tady potřeba přizpůsobit se změnám eh, v obou částech Irska eh, a posunout se směrem k příměří a také zlepšit ekonomické eh, podmínky na obou stranách hranice. Takže jsme se tady nově stanovili strategii tohoto fondu a tento fond i nadále rozvíjí různé organizace v oblasti vzdělávání, programu pro mládeže a také v oblasti výstavby. To tady má být vytvořena trvale udržitelná příležitost pro E, sdílení budoucnosti. E, tyto aktivity ty mají posílit e, integraci a také mírový proces a smíření a budou i pokračovat a i nadále budou mít pozitivní dopad až poté, co náš fond přestane existovat. Také proaktivně jako fond sdílíme zkušenosti s ostatními konfliktními regiony v rámci Evropy a myslím si, že to je velice dobrá odezva, tato sdílení je zajímavé. Teďka, teď ukáží tři příklady našich současných programů. Je to oblast vzdělávání, programy pro mládež a pak sdílené eh, iniciativy v oblasti bytové výstavby. Za prvé to je oblast vzdělávání. Tak ehm, toto je více jak 80% ehm, ehm, se tady segregace v, Norsk, v severním Irsku a náš fond se eh, zabývá tím, že eh, se chceme posilovat vzdělávání a Jeden z prvních příkladů takovéhoto programu eh, je eh, respektování jiných programů a tady eh, chceme pracovat s dětmi v raném věku, bylo to 5 tisíc dětí v předškolním věku a dalších 240 učitelů. Tady se snažíme jim ukázat, jak vnímat správně pozitivní signály. Dále máme vzdělávací programy a toto byl jeden z programů, kde jsme využili zvláštní zkušenosti škol a tady chceme také zaangažovat jiné školy, které dříve se v těchto programech neangažovaly. Chceme, ehm, aby eh, často ty byly stranou tyto děti nebo školy. A toto bylo velice úspěšné a eh, pak už, už jsme eh, oslovili 60 škol a stovku ehm, učitelů a 3500 ehm, žáků v rámci těchto partnerství. Toto a ostatní vzdělávací programy E, ty e, změnily srdce i mysl e, mnoha lidí a ukazují, no máme tady zvláštní vzdělávací agendu, dále přejdu k programům pro mládež. Náš fond byl zaangažován do aktivit pro mládež od samého počátku. Programy které vám krátce popíši, e, jsou programy LED, e, to je Learning Educating Together, zkrátka. A e, tyto, tady jsme zacílili na děti kolem 12 až 13 let z obou z komunic, z obou stran hranic a tady chceme respektovat, brát úvahu rozdíly. Klíčový program se zabývá také, nebo zaměřen také na starší děti, 14 až 16 let a tady chceme angažovat děti, jsou to takové tábory mládeže a také mimoškolní aktivity. Chceme učit děti také určitému podnikatelskému dochu a jiným dovednostem. A toto v minulém roce jsme měli jeden příklad, 900 mladých lidí se účastnilo tohoto programu. Bylo to velice úspěšné. Třetí Eh, oblast, kterou krátce popíši, je oblast výstavby. To je velice komplexní eh, oblast eh, sdíleného výstavby domu Konflikt v Irsku vedl jakési polarizaci v této oblasti lidé se vlastně fyzicky jakoby od sebe oddalovali a začali se izolovat eh, v určitých oblastech. Eh, my jsme prošetřili tyto oblasti a vytvořili jsme takové programy sdíleného sousedství. Ehm, eh, chtěli jsme, aby lidé viděli i určitou diverzitu v těchto komunitách, snažili jsme se o jejich integraci. Bylo to úspěšné, protože jsme angažovali místní lidi, kteří se rozhodovali, co by mohlo být užitečné pro takovouto komunitu. Ehm, ehm, bylo to 60 tisíc lidí, kteří teďka jsou pišní na to, že mohou mohou žít v tomto sdíleném sousedství a že se bude dále pokračovat v takovýchto programech. Eh, mám jenom eh, pár, měl jsem trošku málo času, chtěl jsem vám podat pár příkladů, chtěl jsem ukázat tyto mládežnické programy a také oblast výstavby. A tyto programy všechny byly velikým úspěch, úspěchem a bylo to ještě eh, posíleno nedávným vyhodnocením, které bylo vypracováno firmou Deloitte. A myslím si, že tato práce byla skutečně velmi plodná. A teď se dostanu k plánům do budoucna zpráva byla sestavena v roce 2008 a tady už byly toto zapracovány existující programy a pak programy do roku, do prosince 2013. Není pochyb o tom, že tady byl učiněn velký pokrok za posledních 25 let a e, dotace e, Evropské unie byly v tomto klíčové a napomohly nám toho docílit, ale je tady ještě spousta práce. E, mírová práce, o které hovořil Pet, tady, vidí, tady vidíme denně e, připomínky segregace e, jednotlivých komunit a také to, polarizace, která vznikla. Evropská unie, nebo vidíme, že určité komunity ne, neprofitovaly z mírového procesu, byly to takové zranitelné komunity a, a, a v roce 2010 fond zadal Eh, eh, fond vytvořil takový eh, zacílený program, chceme oslovit tak tyto komunity, ehm, jsou takové zvláště zranitelné komunity. Čtyři pilotní oblasti jsme definovali a jsou to e, takové e, nejisté e, oblasti. Chtěl jsem jenom, abyste si udělali představu, jak jsme prošetřili jednu z takových e, oblastí. Je to asi 30 minut vzdáleno od Belfastu. Lergen, tady, tady bydlí 35 tisíc lidí a e, částečně je to taková, takový mix, jsou to katolíci a protestanti, kteří žijí e, bok po boku. Konflikty ovšem způsobily to, že měli veliký dopad na život komunity. Tato komunita byla dost segregována. A Eh, vidíme na eh, mapě mezi lety 1970 eh, až do dneška, tady byly různé paravojenské aktivity také a to jsou některé obrázky, které jsou z minulého roku, ukazují nám násilí. To znamená, koncepce, kterou jsme vytvořili, se zabývá celou řadou problémů v těchto oblastech, jako je tato. A mm, je to takový eh, negativní cyklus, který by mohl ovlivnit celý mírový proces, pokud nebudou učiněny správné kroky. Chtěl bych, abyste si udělali trošku představu o tom, jaké jsou problémy v těchto oblastech. Nízká zaměstnanost, nezaměstnanost, pak jsou tady taková paravojenská, polovojenská přítomnost, poměrně velké násilí a sektářství, a nedostatečná um, vůči roli jednotlivých komunit, marginalizace mladých lidí, nedostatek aktivit pro ně a také rekrutování mladých lidí do těchto polovojenských jednotek. Je tady takový, toto nemá co, e, e, je tady veliká e, nedůvěra. A já věřím, že eh, klíčová role fondu eh, spočívá v tom, eh, že se bude snažit komunikovat s těmito zranitelnými oblastmi a doufám, že vznikne větší důvěra na úrovni komunit, také se posílí mezinárodní dimenze ehm, a že využijeme zkušenosti z těchto rozsáhlých programů a že budeme fungovat jako most a že dáme dohromady místní hráče v oblastech, jako je tato. A Eh, myslím si, že můžeme eh, se tady mít takovou vůči roli tím, že budeme úzce spolupracovat s těmito komunitami a že zajistíme, že zdroje, eh, které jsou dány k dispozici těmto komunitami, že nebudou jenom rozděleny libovolně mezi jednotlivými sektářskými oblastmi. Iniciativa fondu je také plně podpořena vládou irskou i britskou a věříme, že Nadále budeme postupovat, budeme realizovat pilotní projekty v severním i jižním Irsku a tyto eh, pilotní projekty ty budou vycházet z veškerých dostupných zdrojů. Budeme spolupracovat s místními organizacemi, abychom e, skutečně e, e, se zacílili na přetrvávající problémy a opět budeme zdůrazňovat partnerství s ostatními zainteresovanými stranami. To je teda konečný prvek té skládačky s tím, že musíme podstoupit všechna rizika, která mm, eh, v tom jsou. My jsme partnerem Evropské unie eh, po mnoho let a domníváme se, že jsme spolehlivý a důvěřivý partner a Eh, samozřejmě, že ještě zbývá co dělat a v nadcházejících letech doufám, že eh, dotáhneme naši misi eh, ke konci. A třetí projev bude mít nyní zástupce komise. Prosím o stručnost, protože následovat bude diskuse o územní spolupráci a mm, dnes teda prosím o ty nejdůležitější informace. Děkuji paní předsedkyně za tuto příležitost předložit eh, eh, naše názory. Ano, komise je velmi hrdá na mm, mm, svou účast na těchto dvou iniciativách s dobrými výsledky zatím. E, my se e, toho účastníme již více než 22 let, pokud jde o e, ten fond a 17 let o mírový program. Nyní hodláme uzavřít ten Mezinárodní fond a pro Irsko asi v roce 2015 by to mělo být uzavřeno. Já jsem byl svědkem velmi inovativních projektů a přístupů blízkosti ke komunitě. Také mír se rozvíjí do dobře a má to velký dopad na každodenní život eh, občanů. Přispívá to podle nás k posilování vztahu mezi oběma komunitami, vznikají nová pracovní místa, investuje se do mladých lidí, modernizují se eh, zařízení a infrastruktura a tím se vytváří předpoklady pro budoucí udržitelný vývoj. Pet Kolgen podal několik velmi dobrých příkladů. Eh, událost příští jsou sobotu je dobrým příkladem a je důležité, aby tato eh, instituce sdílila, sdílela eh, nebo se podílila o svou zkušenost jinde v Evropě, včetně Severní Afriky. Eh, paní předsedkyně, závěrem bych chtěl říct, že komise si velmi dobře uvědomuje, že tento proces zdaleka není ukončen. Severní Irsko nadále trpí sporadickými projevy násilí. E, z tohoto důvodu víme, že ještě zbývá co dělat s cílem konsolidovat mír a usmíření a e, chci poblahopřát e, všem aktérům k obrovskému úsilí, které přispělo k mírovému vývoji a procesu konsolidace. Děkuji. Předsedkyně, Děkuji a já bych nyní chtěla zahájit diskusi James Nicholson a poté Diane Dodds. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem neočekával, že, bude vyvolá, že budu vyvolán jako první. A tím, že jste první, musíte být i velmi stručný. Eh, doufám, že nebudete na mě příliš přísná. Mám několik věcí, které bych chtěl říci. Za prvé, chci poděkovat oběma pánům za jejich příspěvky. Pane Rune, já jsem s vámi neměl tolik kontaktu, ale Pat Colgan a já jsme se mnohokrát setkali. Na některých setkáních jsme se shodli, jindy jsme se neshodli, ale vy jistě víte, že chci vzdát kdykoliv hold eh, k ohromné práci, kterou odvádíte s vašimi kolegy. Nechci, nechci opakovat už to, co zde zaznělo. Určitě je nutno ale konstatovat, že eh, Severní Irsko urazilo velký kus cesty, eh, pokud jde vlastně o ten vývoj od uzavření míru. Já to vždy rád opakuji že já a další dva jsme se o to významně zasloužili. Ale jak eh, zde zaznělo, Severní Irsko eh, je stále ještě bojištěm o přízeň eh, lidských srdcí a myslí a stále ještě tam jsou lidé, kteří by nás chtěli stáhnout zpět a Není to zdaleka už takové jako kdysi, ale jsou tam lidé, kteří, jak říkám, by se chtěli vrátit do těch temných dob. Obávám se ale, respektive jsem přesvědčen, že drtivá většina lidí se k tomu vrátit nechce, chtějí se posunout ku předu a nechtějí být staženy zpět do minulosti. Takže jednoznačně musím říci, že dějiny míru 1, 2 i 3 byla rozmanitá a také trnitá. Docházelo i k nezhodám a také k určitým zápasům o finanční prostředky, zejména v dobách, kdy se jich nedostávalo. Také jsme se přeli o priority a tak dále, ale mír je důležitý a musíme ho, dosáho, ho dosáhnout bez ohledu na to, jak dlouho to bude trvat. A nadále musíme pokračovat v boji o přízeň e, lidí. E, Pet Colgan a také Denis Rooney e, zdůraznili, také, jaký má význam mír a nyní jde o to, zdali se bude pokračovat v financování stávajících programů. Vím, že jsem pod časovým tlakem, paní předsedkyně, ale chci ještě říci, respektive se zeptat, zdali to přineslo nějaké hodnoty, někdy ano, někdy ne, ale jsou doby, kdy eh, ta hodnota, kterou vlastně tyto mírové dohody přinesly, je nevyčíslitelná. Byla to součást procesu a eh, věřím, že v tom musíme ještě eh, po jistou dobu pokračovat. My se určitě setkáme s lidmi, kteří řeknou, já jsem eh, získal finanční prostředky eh, z eh, fondu Eh, pro Irsko. Já jsem nedávno navštívil IFA v Belfastu, vyprávěli mi tam o práci, kterou se zabývají a o tom, jak odstraňují problémy, které existují například během fotbalových utkáních a tak dále. Je to fantastická práce a vzdávám jim hold a všem těm, kteří se o to zasloužili. Já vím z jednoho setkání v minulosti, kde jsem způsobil určitý rozruch, řekl jsem, že je nutno nastolit e, obtížné otázky, stejně tak jako chválu. A chci se zeptat Peta, zdali se domnívá, že mír a usmíření mm, je akceptováno tak, jak v minulosti. And, and is there as a, a tribute to it také, že finanční podpora je v tomto ohledu eh, neocenitelná. Paní předsedkyně, vím, že vaše trpělivost už je u konce. Já se eh, vždy snažím vás respektovat, ale doufám, že si uvědomujete, že to je něco, co je pro nás eh, velmi důležité. Určitě věřím, že pokud to má pokračovat, tak to musí mít podporu a důvěru obou komunit a Učinilo to určitě mnoho v rámci přeshraniční spolupráce. Příbe, svedlo to dohromady lidi, kteří předtím by nikdy eh, spolu být nemohli. Eh, klobouk dolů za to a děkuji paní předsedkyně za trpělivost. Děkuji. A stále ještě doufám, že Diane Dodds bude vzorovou řečnicí, pokud je o dodržování časového limitu. Děkuji. Děkuji vám, paní předsedkyně, děkuji za příležitost eh, dnes vás oslovit. Jak již řekli naši řečníci ze Severního Irska, tak eh, severní Irsko se posunulo hodně dopředu. Je to lepší místo k životu, než bylo před deseti nebo dvaceti lety. A mírový fond byl přidanou hodnotou. Nebyl dokonalý, ale byla to přidaná hodnota významnou měrou. Přispěl k životu společenství, společenství, které často byly vystaveny velkým potížím. Nicméně problémy zůstávají. A týmy, které se snaží vyšetřovat historie, které souvisí se uh, policií, budou vyšetřovat například Kingsmill Massacre. To byl masakr, který se odehrál před eh, několika lety, kdy eh, protestančtí pracující byli odvedeni a zastřeleni. A tento historický vyšetřující tým chce v, v County Dine, chce, kterému se říká Lachlan Island, chce uh, Eh, dát inf, informace místní populaci ohledně toho, co se stalo eh, obyvatelům, eh, kdy tehdy lojalisté zastřelili o velké množství lidí. Nedůvěra je tudíž hluboká a v poslední době jsme měli mnoho incidentů související s disidenty bývalých paramilitárních skupin, Stephen Powell a Constable Care, kteří byli zastřeleni a minulý týden premiér Cameron přijel do severního Irska a dal najevo, že od roku 2006, a pozor, to není příliš známé, od roku 2006 se množství těch takzvaných mírových zdí zvýšilo z 37 na 48. A to i v době míru a relativní stability stále komunity těžko žijí bok po boku. Já se tudíž domnívám, že když se podíváme na to, co se děje, a je potřeba, abychom zhodnotili, eh, eh, jak na tom jsme, pokud jde o ty mírové programy, že kromě toho je důležité také sledovat, jak používat mírové financování do budoucna, jak investovat eh, a jak budovat budoucnost. A já chci také obrátit vaši pozornost na Belfast, který jsem zastupovala po mnoho let, kde je oblast, která je plná protestantů i lojalistů a je to silnice vlastně a 70% všech umrtí v severním Irsku se stala eh, v, v prostoru dvou mil od této oblasti. Takže je to eh, problém, který je v těchto komunitách opravdu hluboce zakořeněný. Lidé tam trpí pořád nízkým vzděláním, vysokou nezaměstnaností a špatným zdravím. A to jsou přesně ty oblasti, do kterých musí mírový proces investovat. Do mladých lidí. A e, já myslím, že to je něco, co by se dalo snadno obhájit, protože je to v souladu s e, iniciativou EU 2020. Lidem musí být dáno vzdělání i pracovní příležitosti, i zdravotní péče a musíme e, se věnovat samozřejmě i významu e, sektoru, e, významu žen, protože to je něco, co může zajistit velké příležitosti, je potřeba zajistit eh, školení, školení pro ženy. A zajímalo by mě také budou další diskuze o eh, míru eh, z hlediska toho, kdo by měl preferenční přístup k financování. Například skupiny bývalých vězňů když se podíváme na to, že v roce 1994 bylo první příměří, rok 1998 v rámci uh, Good Friday Agreement byli uh, někteří propuštěni z vězení. Ale je třeba si položit otázku, kdy přestanete být bývalým vězněm, vězněm a stanete se uh, běžným občanem. To jsou věci, to jsou přesně otázky, které musíme řešit v této fázi, kdy eh, se snažíme dostat dál a posunout se dál k budoucnosti. Děkuji vám, paní předsedkyně, říká pan Kelly. Já myslím, že je naprosto na místě, že eh, ten, kdo se podílel v roce 1995 s Johnem Humem a s dalšími iniciativami, nás oslovil i dnes. Jakožto zpravodaj Evropského parlamentu jsem si začal být stále více vědom eh, těch přínosů toho té možnosti být v Severním Jirsku a je, osobně. A jedno z míst, které jsem, eh, z míst, které jsem naštívil, eh, to byla Lawrence Roach u, u Shankle Road a jakožto jižní nacionalista já bych si vůbec nedovolil představit, že se za svého života do této oblasti podívám. Že budu dokonce eh, schopen vejít dovnitř do budov. A já jsem byl opravdu pohnut, eh, bylo Eh, neuvěřitelné vidět, k jaké tam dochází činnosti mezi těmi aktivitami, pokud jde o místní školy a vůbec celé to hnutí, které eh, se, eh, které opravdu postupuje vpřed. Takže, jak bylo řečeno, nemůžeme nikdy považovat mír za něco zaručeného. Jenom včera se psalo o zabití jednoho příslušníka policie, v, severní, v severním Irsku. Takže to jenom poukazuje na to, že potřebujeme, aby ten proces pokračoval dál. A zvláště v těch oblastech, které jsou těžko dosažitelné, které jsou zralé k tomu, aby tam disidenti mohli rekrutovat další lidi. Když budeme pokračovat v tom mírovém procesu tak, tak, aby nás to vedlo dál od násilí a ne, aby to násilí uh, živilo. Ve Spojených státech, když jsem byl součástí delegace a hovořili jsme tam s členy kongresu a jaká byla americká role, tak jsem je žádal, aby také pokračovali ve financování pokud eh, tak rozhodneme i my. A já jsem si jistý, že všechny strany toho procesu v tom chtějí pokračovat. Protože to zapadá, jak bylo řečeno, dokonale do eh, strategie 2020, ale také to je v souladu s eh, těmi zásadami otců zakladatelů evropské integrace. Takže díky všem, doufám, že v tom budeme pokračovat. Ještě chci říci, že dnes ráno, když jsem se setkával s kolegy, tak se hodně hovořilo o eh, vaší roli, kterou jste eh, sehrál vy, takže děkuji vám. Ale jako poslední bude hovořit pan Gallagher. Děkuji vám. Já vám chci poděkovat za to, že jste vyhověla žádosti setkat se o eh, zástupce s IFI a s EU Programs Body a dnešní zasedání eh, mě připomíná předchozí zasedání v roce 2001, kde byl Patty Hartis, kdy sem přišli zástupci, kteří se snažili přesvědčit Evropský parlament, aby nadále poskytovali finanční podporu. Pak jsme měli v roce 2006 zprávu pana Higginse, která byla součástí tohoto procesu. Evropský eh, parlament byl požádán o schválení podpory pro Severní Irsko. Ale já myslím, že snad nebyl nikdo, kdo by byl proti. Já myslím, že se snad nikdo ani nezdržel hlasování, takže to je, to je opravdu něco, za co si Evropská unie zaslouží, eh, zaslouží uznání. A bývalý irský premiér Kurt Fitzgerald, který nedávno nedávno zesnul, je také s tímto procesem spojen a Jacques Delors, protože v předvečer konce násilí Jacques Delors okamžitě reagoval a řekl, Evropa vám vyjde praktickým způsobem eh, vstříc. Ano, možná, že to byla jenom slova, ale on reagoval okamžitě. A eh, to znamená, že celkově, když se se tehdy zrodilo celé to eh, usmíření a zvýšení eh, prostředků, které byly k dispozici pro fond. A já si vzpomínám na ten oběd eh, pracovní, kde se tohle všechno zrodilo. Musíme si uvědomit, že tady se snažíme různými způsoby dosáhnout téhož cíle. JFA je takový matatelnější prostředek, zatímco ten mírový fond se snává, snaží spíše dávat lidi dohromady, aby spolupracovali. A od té doby vzniklo asi 41 tisíc stálých pracovních míst a 70 tisíc dočasných pracovních míst, které eh, nadále pokračují v tom trendu, který byl nastartovan. A já chci potrhnout význam pokračování jak míru, mírového procesu prostřednictvím i toho Mezinárodního fondu pro Irsko. Zdá se, že je tu určitý pocit, že spo, Spojené státy neustále pokračují v té pomoci, ale proč musí Spojené státy pořád pokračovat? Já jsem psal přátelům v Senátu, v Kongresu, eh, snažit, snažit se získat jejich podporu s tím, že když tu pomoc dají, že z toho budou další finance, ale když eh, ty finance nedají, tak to přece nemůže být žádná záminka k tomu, aby je neposkytla Evropská unie. Takže já doufám, že v tom budeme pokračovat dál. A jenom bych položil jednu otázku, protože má-li program pokračovat a nebo být nahrazen novým programem, tak já jsem přemýšlel o tom, co by bylo potřeba, kdybych měli nějakou novou legislativu. Možná někdo by nám mohl říct, jestli můžeme vycházet ze stávající legislativy, která by byla pouze revidována. Jsem velmi nadšen, pokud jde o sdílení zkušeností s dalšími státy, například Kypr, Baskicko, Balkán a teď třeba i Severní Afrika. Můžeme se dělit o naše zkušenosti, oni nemusí znovu objevovat Ameriku, protože ta už byla objevena v tomto směru v Irsku a můžeme se s ním podělit o tyto zkušenosti. I komise by to mohla vědět, jestli obě vlády podaly žádost o dodatečné finance. Já si myslím, že dnešní jednání je důležité. Ale myslím, že by se takové jednání mělo opakovat častěji a pravidelněji. A měly by se, mělo by se konat více návštěv v Bruselu všemi za, ze strany všech zástupců a čas od času bychom měli mít také příležitost se setkávat opravdu přímo eh, s těmi občany, obyvateli. Já jsem z Donegal a tam je Atlantik na jedné straně, Severní Irsko na straně druhé. Místě my jsme netrpěli tolik jako Severní Jirsko z lidského hlediska, ale ekonomicky jsme si to také odnesli, protože všichni, kdo jsou z ostatních částí země, musí většinu projet Severním Irskem, když jedou k nám. Takže v podstatě ta, je ten, myslím si, že tady probíhala skvělá spolupráce, ale politici často se chovali sobecky. Každopádně tu byla naděje, aby IFI e pokračovali dál a já doufám, že budou pokračovat, ale že budou možná zacílenější a že to bude dál úspěšně do budoucna pokračovat. Chcete nějak zareagovat na tyto otázky? Eh, Děkuji, paní předsedkyně. Jen stručně smím-li pokrok, kterého bylo dosaženo e, jako výsledku mírového programu. Tady bych o tom mohl dlouho hovořit, ale jsou tu dva neprosté příklady. Jedno je angažovanost e, z místních zástupců zvolených místně, tedy místních úřadů v severním e, Irsku a při hraničních komunitách je tam 26 takových místních organizací, které se zorganizovaly do osmi různých klastrů. To jsou skupiny různých úřadů, které spolupracují. Dávají dohromady víceleté programy, aby se věnovaly otázkám, které tíží místní komunity a vztahy mezi komunitami. A to tež se děje eh, v komunitách podél hranice a to by nebylo nastalo bez eh, mírových programů. Obrovského pokroku tady bylo dosaženo. A druhý příklad, jenom takové obecné prohlášení. Je tady teď tolik dveří otevřeno, které byly po tak dlouhou dobu uzavřeny a tolik lidí, kteří vzájemně teď spolu hovoří, kteří spolu dříve nebyli schopni komunikovat. A když jsou nějaké potíže nebo neklid na ulicích, tak jsou tady lidé v obou komunitách, na obou stranách mm, této, toho té mozery, kteří se dávají dohromady a hovoří o praktických problémech na ulici, snaží se to kontrolovat a mm, dosáhnout nějakých výsledků. To je něco, na čem se musí stavět, ještě jsme neskončili s naší prací. A myslím si, že to je určitě něco do budoucna. A konečně ještě stručně bylo tady, byla tady otázka, co, jak se bude stavět na mírových programech. Je důležité říci, že tady nejsou nějaké, že jsou, že jsou tady velice rozsáhlý proces konzultací, do kterého se budeme angažovat. Musíme eh, Eh, vzít potaz to, o čem hovořil Jim Nicholson a ostatní. A eh, musíme vzít v úvahu také záležitosti, které leží na srdci komunitám podél hranice. A myslím si, že velice důležitá součást jakéhokoliv budoucího mírového programu bude, jak již jsem řekl, sdílet tyto zkušenosti a to na daleko širší bázi a Možná bych ukončil tím, že bych pozval výbor, vyzval výbor, pokud budete to považovat za dobré, přijeďte do Irska tak, jak jste to dělali dříve a možná se přesvědčte sami o situaci na ulicích, jaké to tam je, abyste si udělali sami představu o věcech, kterým se musíme věnovat. Někteří z vás to udělali v minulosti a my bychom velice uvítali ještě další návštěvu vašeho výboru do ulic Belfastu a také do zbytku severního Irska a hraničních komunit, tak abyste si sami udělali představu o pokroku pokroku, kterého bylo učiněno, ale také o práci, která se ještě odvést musí. Děkuji. Denis ještě hrát něco dodal? Už jenom na závěr. Myslím si, že důležitá věc je, je, je, je otázka další finanční prostředků. Musíme zdůraznit to, že jsme hodně přemýšleli o celé této otázce. Eh, hodně času jsme tím strávili, přemýšleli jsme o naší budoucí roli a jak, jak je relevantní a um, konzultovali jsme to také s našimi aktéry v našich komunitách a um, po takovýchto až to ještě více zvážit. Asi bychom e, se nebyli v této otázce vrátili, kdybychom si nemysleli, že toto je důležitá práce pro nás, takže e, jsme to všechno konzultovali s dalšími hráči a také vláda o tomto přemýšlela a konzultovala. E, takže víme, že toto je pro nás důležité, abychom se zasazovali za další práci, protože cítíme, že je to pro Irsko tak důležité. Děkuji. Jen bych ráda informovala kolegy, kteří přišli později, že jsme toto slyšení zorganizovali s dvěma osobami, které jsou zodpovědné za implementaci dvou důležitých programů eh, pro Severní Irsko. A sice eh, to byl mírový program v rámci regionální politiky. To byl Pat Colgan a Denis Rooney, který je předsedou Mezinárodního fondu pro Irsko. A eh, některé členské státy a také Evropská unie přispěly za poslední léta do tohoto fondu a programu. A protože Ehm, budeme činit důležitá rozhodnutí po letní přestávce. Bude se to týkat budoucího rámce naší politiky, zvláště v teritoriální spolupráci. E, tady máme ambice jako výbor regi. Jistě si vzpomenete, že jsme navrhli, že navýšíme dotace a pro nás e, tyto informace ehm, o tom, jak programy fungují nebo čeho dosáhly, ale hlavně, jak vidíte, další potřeby pokračování. Pro nás ty, tyto informace byly na nejvýš důležité zůstaneme v kontaktu a také doufám, že toto pozvání, které jste právě vyslovili, že ho přijmeme eh, v možná v příštích letech, protože asi v tomto roce to ještě nebude, ale určitě je to pro nás eh, důležité místo, které bychom rádi viděli. Ještě jednou vám všem děkujeme za to, že jste sem přijeli. Uh, a nyní se můžeme posunout k dalšímu bodu na programu a sice hlasování. Musíme napřed zkontrolovat, zda hlasovací zařízení fungují. Okay, can we open? Uh, we are voting already. Okay. Takže zahajuji hlasování, kontroluji, eh, eh, kontrolujeme hlasovací zařízení. Yeah. Nemůžeme ukončit hlasování, protože je zde velký nepoměr mezi těmi, kteří hlasovali a počtem, který je e, e, registrovaný. Okay, so we start with uh, George's. Takže začínáme hlasováním o zprávě Joda Stavrakakise. Měli jsme tam několik pozměvacích návrhů a také sadu kompromisů. Můžeme začít hlasovat. Takže hlasujeme o pozměvacím návrhu číslo jedna. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis jedna. Kdo je pro? Kdo je proti? Ještě jednou. Kompromis jedna. Kdo je pro? proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 6. Kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 2. Kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní se přesuneme ke kompromisu 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Amendment Schváleno. Pozměňovací návrh 9 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní kompromis 5 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 8, anebo 8 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní pozněvací návrh 23, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozněvací návrh 24, pro, proti, zkontrolujeme pozměňovací návrh 24. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to schváleno. A nyní pozměňovací návrh 26 pro, proti, zdrželi se, schváleno, 28 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 10 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 30 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 31 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 33 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 38 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A konečné hlasování, elektronicky zahajují hlasování. Končím hlasování a je to schváleno 36 6 hlasy. Blahopřeji. A nyní můžeme přejít. K hlasování o stanovisku Jana Olbrichta o e, finančních e, zdrojích. E, kdo je pro pozněvací návrh 1? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozněvací návrh 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? zkontrolujeme. Myslím, že to bylo schváleno, ale pro jistotu. Pozměňovací návrh 1. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to vě- eh, velikou většinou schváleno. Pozměňovací návrh 10 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 2 pro, proti, eh, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 11 pro, Proti? Zkontrolujeme ještě pozměňovací návrh 11. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to zamítnuto. Pozměňovací návrh 12 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 3 pro, proti, zdrželi se, Myslím, že schváleno, ale pozně, eh, zkontrolujeme. Pozněvací návrh 3, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 29 hlasů pro, schváleno. Pozněvací návrh 20. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. A nyní kompromis 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozněvací návrh 17 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Pozněvací návrh 16 odpadá. 18 pro, pozněvací návrh 18. 16 odpadá. Ne, promiňte, promiňte. Takže hlasujeme o pozměňovacím návrhu 16. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní 18. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. A nyní 19. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 36. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 2. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 6. Kdo je pro? proti, schváleno. 24, 24 nyní. Pozněvatý návrh 24, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Pozněvací návrh 7, pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 29, pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Pozněvací návrh 30 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 31 pro, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 32 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 33 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 8 pro, proti, zdrželi se, nevíme, takže prověříme. Pozněvací návrh 8. Zahajují hlasování. Končím hlasování. A 27 pro. Schváleno. Pozněvací návrh 38 pro, proti, zdrželi se schváleno, 39 pro, proti, zdrželi se zamítnuto a elektronické konečné hlasování o celém návrhu stanoviska. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to schváleno. Blahopřeji. A tím jsme u konce s hlasováním. Děkuji. A můžeme se nyní um, přesunout eh, k dalšímu bodu, to znamená ke slyšení. Je komise přítomná? Zdá se, že ne. Colleagues, I would like to use this time. Kolegové, chtěla bych využít času a oznámit eh, rozhodnutí učiněná koordinátory dnes odpoledne ohledně eh, přidělení zpráv a stanovisek. Socialisté ještě prověří, zda jim mají zájem na stanovisku o návrhu eh, nařízení Rady o mm, pozastavení celních eh, poplatků eh, při vývozu, dovozu na Kanárské ostrovy. Dále jednotná evropská eh, dopravní oblast, to získali socialisté. Pravidla státní pomoci a služby veřejného zájmu Eh, předsedkyně prověří, zdali eh, o to má zájem regi a případně teda to eh, převezme předsedkyně, protože skupiny neprojevily zájem. Dále otázka gender mainstreaming. Tady jsme se rozhodli na základě podnětu Elizabeth Schroeter, že předsedkyně napíše dopis se stanoviskem výboru Regi a Eh, vyřešíme to dopisem. Pokud je o legislativní balík, eh, politice soudržnosti po roce 2013, tady jsme přijali následující rozhodnutí. Eh, s ohledem na obecné nařízení, podle něhož ještě nemáme rozhodnutí konference předsedů, ale navzdory tomu jsme se rozhodli, že ehm, zpravodajové budou EP, z EPP a socialisté a demokraté, takže to bude sdílené. Pokud rozhodnutí konference předsedů bude negativní, tak se k této otázce vrátíme. Pokud jde o nařízení o EDF, to bylo přiděleno EPP, Fond soudržnosti socialistům, Evropská územní spolupráce ALDE, IGDC, EPPP, pokud jde o stanovisko k sociálnímu fondu socialistům a demokratům. Víceletý finanční rámec stanovisko zpracuje EPP a pokud jde o společnou strat, společný strategický rámec, kde ještě nevíme, jaký bude eh, právní postup Evropské komise, tak ECR signalizovala zájem, ale zatím jsme ještě ve věci nerozhodli. Dále jsme diskutovali o otázce mm, zpráv z vlastního podnětu. Dvě zprávy tohoto druhu byly schváleny. Jednak na návrh EPP role mm, politiky soudržnosti v nejodlehlejších regionech v kontextu mm, EU 2020 a ALDE role veřejných zakázek v politice soudržnosti socialisté e, označili oznámili záměr um, zanedlouho navrhnout zprávu nebo předložit zprávu z vlastního podnětu a EPP také navrhla, um, že převezmou zprávu o implementaci 2011 ve vztahu k revizi strategií um, Balckého moře a pak Balckého moře a dále pak eh, externí studie, tam to je otevřeno eh, Máme již eh, šest průběžných studií a doufáme, že v červenci budeme moci navrhnout další externí studie. Na tom budeme ještě pracovat eh, ve spolupráci se sekretariátem a politickými poradci a uvidíme, jak eh, rozhodneme v červenci. Tolik má informace k tomu a nyní si táží, zda zde máme přítomný experty na slyšení. Souhlasí výbor s návrhy koordinátory, koordinátorů? Lamberte, eh, ano, vy to schvalujete. Dobře, takže myslím, že z toho lze usuzovat na to, že výbor schválil rozhodnutí učiněná koordinátory dnes odpoledne. A nyní eh, čekáme na kolegy z Evropské komise, aby se s námi podělili o ty tři zprávy, které jim byly zadány. Možná, že bychom mohli předsunout jiný bod. Madame Smolková je přítomna? A stínoví zpravodajové jsou přítomní?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 Which Bychom nestráceli čas eh, a ušetřili naopak eh, čas. Eh, možná bychom mohli nyní vlastně předsunout zprávu paní Smolkové, abychom neplýtvali minutami. Takže paní Smolková, máte slovo. Děkuji vám. Děkuji vám, paní předsedkyně. Vážení kolegové, pokud dovolíte, tak já začnu tím snad nejdůležitějším. V současné době je 23 milionů obyvatel Evropské unie nezaměstnaných a program pro nové dovednosti a pracovní místa lze tak považovat za velmi důležitý při naplňování strategie 2020. A to zvlášť, když v, pěti z, v třech z pěti měřitelných eh, cílů jsou zaměřeny právě na vzdělávání a zaměstnanost. Když zohledníme i vědu a výzkum, jsou to čtyři z pěti cílů. V první řadě chci zdůraznit, že zpráva paní Bastos výboru pro zaměstnanost je velmi dobrá. A můj postoj ke zprávě příslušného výboru máte k dispozici, nebudu ho podrobně komentovat, ale jakožto bývalá pedagožka chci zdůraznit potřebu vzdělávání ve všech formách prostřednictvím všech stupňů rekvalifikací, celoživotního vzdělávání a především přizpůsobení vzdělání současné potřebě trhu práce. Evropský trh práce postrádá dostatek kvalifikované pracovní síly, o kvalifikovanou pracovní sílu je tudíž velký zájem. Současně jsem si však vědoma toho, že bude vždy existovat i nekvalifikovaná pracovní síla, protože ne každý je vzdělatelný ať už ze subjektivních či objektivních důvodů. Jakožto členka výboru REGI však chci zdůraznit a obrátit pozornost na potřebnost a význam efektivního využívání eh, prostředků z fondů a na vzdělávací aktivity a vytváření eh, nových pracovních míst. ESF musí být i nadále fondem, který hraje důležitou roli při podpoře celoživotního vzdělávání a rekvalifikace pracovních sil a při zaškolování pracovníků malých podniků. Malé a střední podniky je potřeba zapojovat. Evropský eh, fond rozvoje a Evropský fond pro rozvoj venkova by měly být prostředky na podporu politik zaměřených na tvorbu nových pracovních míst. Za významné také považuji to, aby vzdělávání a tvorba, aby na vzdělávání a na tvorbu pracovních míst byly kumulovány finanční prostředky, aby to ne, ne, nespolehalo jenom na nevyselo jenom na prostředcích z evropských fondů, ale také, aby byly k dispozici regionální prostředky i soukromý kapitál. A jestliže existují velké rozdíly v nezaměstnanosti mezi 27 členskými státy i ve vytváření nových míst a dovedností, je třeba, aby všechny členské státy tento program přijali. Aby pozitivní zkušenosti, které už několik let máme třeba v Německu nebo v Rakousku při získávání dovedností, zejména u mladých lidí a uplatňování na trhu práce a propojování školy a trhu práce, aby se uplatňovaly tyto zkušenosti i v jiných státech. Vážení kolegové, mé stanovisko máte písemně k dispozici a já budu čekat na vaše stanoviska a připomínky. Děkuji vám. Uh, Děkuji vám. A první stínový zpravodaj za EPP Josef Matula. Děkuji vám, paní předsedkyně. Považuji toto stanovisko za důležité. A myslím, že bych se měl nyní omezit na několik eh, málo důležitých aspektů. Za prvé, vytvoření eh, a nalezení potřebné rovnováhy mezi vzděláváním na straně jedné, protože prostřednictvím vzdělávání a kvalifikace se postaráme o eh, potřebné pracovní síly, to znamená rovnováha při eh, využívání prostředků z dobře známých evropských fondů. Na prvním místě uvádím Evropský sociální fond, Evropský fond regionálního rozvoje a EFRE. Eh, to vše ale musíme vidět ve spojitosti s programem Progress a pro celoživotní vzdělávání. Program Progress jsme velmi úspěšně schválili. A současně musíme Eh, samozřejmě obrátit pozornost na malé a středně velké podniky, protože pokud dvě třetiny eh, pracovních míst vznikají v soukromém sektoru, tak musíme právě tento sektor podporovat. Eh, vítám agendu nových kompetencí a nových pracovních možností, co by součást strategie EU 2020. A jestliže skutečně uh, se chceme postarat o inovativní a konkurenceschopné hospodářství, potřebujeme kvalifikované a dobře vyškolené a vzdělané pracovníky. Také nesmíme zapomínat na stárnutí evropského obyvatelstva, na pokles obyvatelstva a migraci. E, to mě závěrem vede k poznámce, že potřebujeme vyvážený poměr mezi odstraňováním právních a technických překážek, abychom se postarali o to, že budeme vytvářet dostatek pracovních míst v Evropské unii, ale proč ne, také určitou eh, přenosnost ehm, důchodových nároků a uznávání eh, odborných a eh, školských kvalifikací. Ještě jednou děkuji za spolupráci při sestavování tohoto stanoviska. Pan Viktor Spaskis. No, děkuji, paní Lukačevská. Eh, děkuji Děkuji vám, paní předsedkyně. A blahopři paní zpravodajce. Je to opravdu vážné téma. Já mám jenom jednu otázku, do které jsem se eh, chtěla eh, pustit, kterou jsem chtěla ošetřit, která myslím, že by tam měla být zahrnuta vzhledem k vysoké míře nezaměstnanosti mezi mladými a přitom vysoce kvalifikovanými lidmi. E, to je něco, co by mělo být zdůrazněno. Musíme také zdůraznit rovné příležitosti pro mezi muži a ženami, protože ženy jsou znevýhodněny na trhu práce. Děkuji. Ano, chápu, jestli si tomu dobře rozumím, tak nejsou další žádosti o slovo. E, chce něco říci komise? Pan Van Nesteroy. Ano. Jenom drobnou úvahu. Hovoříme o konkurenceschopnosti, o tom, aby Evropa byla konkurenceschopná. Vzdělávání a školy jsou k tomu klíčem. Ale mám dvě připomínky. Za prvé, to, co vnímám v naší zemi, pokud jde o ESF, tak vidím, že máme národní program a je důležité, aby existoval, existovalo ucelené systematické zavádění mezi sociálním fondem, regionálním fondem. Musí být vztah. Zatímco když máme dvě úplně oddělená ministerstva, já vím, že v Německu je to také oddělené, tak to prostě úplně nefunguje a těch prostředků, které Evropa dává, je tak málo, že by to mělo být koordinováno. Takže ano, můžeme to dělat ve společném rámci. A za druhé, pokud je zprávu paní Westfal, když je řeč o dovednostech lidí nad 50-55 let, tak nejde jenom o tu práci, ale jde o určitý postoj aby byli nadále motivováni. A tato fáze by měla být doplněna, přidána k tomu, protože hodně lidí prostě v 55 pěti letech přestane pracovat, ať už chce nebo nechce. Ty nové cíle jsou daleko výš a stárnutí populace, to je samostatný cíl, samostatný problém. Všichni mladí musí pracovat, to je jasné, potřebujeme ale všechny ruce a všechny mozky v příštích 20 letech hmm. s ohledem na demografický vývoj. Ale pokud jde o ty skupiny 50, ve věku 50 mm, až 55 let, to jsou ty další cílové skupiny. A když když proto nemají podniky žádnou politiku, tak je to katastrofální. Prostě pořád hledají jenom mladé lidi. Takže tady bych, eh, před, bych stálo předložit pár pozměňovacích návrhů, buď eh, sa, eh, přímo od paní Vestvále nebo ode mě. Děkuji. Chce ještě někdo? Paní Smolková, chcete reagovat? Ano, jenom velmi stručně. Času se nám nedostává pro předkládání pozměňovacích návrhů. Já chci požádat stínové zpravodaje, abychom se dostali do kontaktu. Těším se na příští spolupráci a děkuji vám za všechny vaše připomínky. Já mám za to, že to je velmi důležité, protože lhůta pro podávání návrhu byla opravdu krátká, takže stínoví zpravodajové a všichni další kolegové, kteří chtějí obohatit tuto zprávu, by měli předložit pozměňovací návrhy do 22. června 6 hodin večer. Takže času je málo. Chci poděkovat paní Smolkové. A chtěla bych uzavřít tento bod pořadu jednání a nyní můžeme přejít konečně k slyšení s Evropskou komisí ve věci mezinárodní mimoevropské dimenzi regionální politiky. Navrhuji, abychom nejprve vyslechli Rafaela Guleta, a Charlesa Whitea, abychom si pak udělali výměnu názorů. A pokud se dostaví pan Berkovic, tak poslechneme jeho příspěvek. Takže pan Gule má slovo. Děkuji. Je naprosto na místě, že vám máme předkládat zprávu, protože to, co děláme se zeměmi mimo Evropskou unii, je z velké míry díky podpoře, kterou dostáváme od Evropského parlamentu v roce 2009 a 10 v podobě pilotního programu a teď v podobě přípravných akcí. Takže co děláme? Přispíváme ke strategickým partnerstvím Evropské unie se třetími zeměmi, zejména Ruskem, Čínou a Brazílií. A v nedávnější době také přispíváme k iniciativě východního partnerství a v tomto duchu jsme otevřeli dialog o regionální politice s Ukrajinou v roce 2009 a v nedávnější době s Moldavskem a s Gruzí. Velmi důležitá věc, kterou je třeba zmínit. Otevření oficiálního dialogu není eh, nějakým nutným předpokladem pro spolupráci s námi. Je to spíš jakási formalizace, jakési oficiální uznání politického závazku, vyměňovací informace i o regionální politice a přispívá to také ke zlepšování imidže Evropské unie. Můžeme mezinárodně eh, sdílet eh, informace o Evropské unii a je to příležitostí pro nás, pro všechny ostatní, pro členské státy vysvětlovat, co to znamená otevřené trhy, respektování životního prostředí, principy partnerství, jak eh, při vytváření, tak i implementaci projektů a tak dále. A tady není řečeno o nás, o Evropské komisi, evropské úrovni. Ale spíš můžeme opravdu ukázat různé zkušenosti různých evropských regionů. Tady chci upozornit na tuto brožurku, která není nová, mnozí z, ní, z vás ji znáte, ukazuje velmi dobře, co vlastně děláme. To evropské regionální politice, která je inspirací pro země mimo, mimo Evropskou unii. Máme ji už v ruštině, ukrajinštině, čínštině ale přeložili jsme to také do arménštiny, gruzičtiny a moldavštiny. A ve všem, co děláme, se snažíme využít příležitosti, které nám skýtají tyto přípravné kroky a to je další pobídka k tomu, abychom pokračovali v práci, kterou komisař nastartoval před několika lety a díky této podpoře můžeme zajistit celou škálu různých služeb, které bychom jinak navízet nemohli. E, obvykle je to třeba velká konference, která má šířit informace a teď už se zaměřujeme spíš na specifičtější kroky, studijní návštěvy, jimiž můžeme ukazovat těmto zemím, jaké zkušenosti máme v Evropské unii. V roce 2009-10, co jsme všechno udělali? Nastartovali jsme nový dialog s Moldavskem a Gruzií. Dohodli jsme se na pracovních plánech s těmito zeměmi, a, ale tady musím říct, že narážíme na určitou míru politické nestability, eh, často politických změn a, eh, nebo změn v administrativních strukturách, které pak nedokáží splnit eh, cíl, které si původně vytyčili. Takže nemůžeme pracovat na všech frontách zároveň, ale jsme připraveni třeba příští týden navštívit Moldavsko, zúčastnit se semináře, který bude zahrnovat i představitele z Lotyšska a z dalších eh, států regionu a vysvětlovat jim, jakým způsobem je regionální politika eh, v Evropské unii implementována. Já jsem eh, také odkázal na Ukrajinu, kde teď došlo ke změně ministra pro regionální eh, rozvoj. Ehm, já doufám, že to není kvůli naš, tomu našemu dialogu, ale oni se rozhodli dokonce zrušit ministerstvo pro regionální rozvoj, převezme to ministerstvo eh, pro hospodářství, takže nicméně Nastartovali jsme různé aktivity, třeba z OECD, eh, kdy eh, máme takzvanou territorial review, kde se budeme snažit identifikovat slabo, slabiny eh, administrativních systémů. A v roce 2009 se zorganizovala v květnu 2009 v Bruselu velká konference, kterou jsme se snažili zejména šířit informace a teď, jak postupujeme dál, se snažíme, jak říkám, nalézt ještě lépe cílené způsoby, jak se zaměřovat už na jednotlivé země. Nejúspěšnějším eh, příkladem je naše spolupráce s Brazílií, protože tady se domníváme, že naše spolupráce významně přispěla v přípravě druhé fáze brazilské regionální politiky a je zajímavé si povšimnout rostoucí počet aktérů eh, prostřednictvím eh, ministerstva mm, pro národní integraci a také, prostř- jak, také směrem ke státům a dalším aktérům. Čili ne, ne, neodráží se to jenom v počtu aktérů, ale v, také v počtu témat. Z obecných politických otázek jsme se dostali až ke specializovaným a technickým otázkám. Třeba nedávno jsme přispěli k zorganizování semináře, který zahrnoval brazilský účetní dvůr. To bylo velmi zajímavé, jak odpovědnost audit a hodnocení probíhá na brazilské straně kontextu s tím, co děláme tady v Evropském parlamentu. I když někteří z vás možná přímo se nepodílí na implementaci těchto kroků, prosím věřte mi, že se ví o existenci Evropského parlamentu a o této podpoře, protože my ji vždycky zmiňujeme eh, v naší, v, při naší činnosti. A toto se také promítá do naší na našich eh, globálních eh, studijních návštěv, kde si vyměňujeme informace. Jaké jsou naše priority? Letos a příští rok chceme klást větší důraz na východní partnerství a politiku sousedství obecně. Máme kontakty s Ukrajinou, Moldavskem a Gruzií a rádi zapojíme také členy vašeho výboru do studijních návštěv jedna eh, bude už teď v brzké době, kdy eh, bude, se bude konat eh, návštěva 20 ukrajinských představitelů mladých lidí, kteří by mohli přijít i sem do parlamentu. Vím, že jsem stručně hovořil o Brazílii, také Čína je jednou ze zemí, s nímž rozvíjíme aktivitu. Snažíme se o určitý mix studijních návštěv, před nimiž ale poskytujeme informační zasedání o e, politikách, o implementaci regionální politiky. A jsme vděční za účast třeba pana Fanlesteroje na tomto prvním školení v březnu letošního roku. Ačkoliv v této fázi lze těžko hodnotit, jaký je reálný efekt eh, tohoto dialogu. Je eh, zajímavé si povšimnout eh, toho, že Číňané začínají uvažovat o rozvoji na základě tzv. block areas, takových bloků, kde to má určitou obdobnost, určitou podobnost s našimi makroregiony. Já tady nechci tvrdit, že to je přímý plot tohoto dialogu, ale jenom eh, chci říct, že tato spolupráce může být plodná. A Rusko, který je jedním ze strategických partnerů, kterého jsem zatím nezmínil, tam jsou kontakty složitější, ale my je chceme zachovat a téma, které se těší největšímu zájmu, je téma tzv. monosektorových měst. To jsou eh, ta města, která závisí na buď jednom odvětví, nebo dokonce jenom jednom velkém podniku. Protože tady máme také některé zajímavé evropské zkušenosti, o nich se můžeme podělit. A myslím si, že to je z mé strany pro tuto chvíli vše. S radostí zodpovím vaše dotazy, takže možná, že ča- dáme slovo Charlesovi. Just to supplement ano, jen doplním, doplním, doplním to, co řekl Rafael. Pomoc, které se nám dostalo od Evropského parlamentu, eh, sice prác, co se týče práce s evropským politikou evropského sousedství, tady se vyvíjí program externími službami a tady to znamená, že jsou to pilotní eh, projekty zaměřené na eh, další vývoj, ale aby se mohlo začít eh, s dialogem, tak bylo naprosto zásadní, abychom byli schopni přivést sem experty do Evropy tak, aby se začalo s diskuzemi. Takže si myslím, že podpora z Evropského parlamentu byla velice užitečná při rozvíjení rozvíjení těchto strategických aktivit Evropské společenství. A teď se nedíváme jen ve směru na východ, ale také na jih a hledáme, jestli bychom mohli umístit podobné aktivity třeba v Severní Africe, nebo v Tunisku, nebo v Maroku, eh, kde eh, jsou naprosto nadšení eh, takovouto, to regionalizací aktivitami a tak chceme poskytnout nějakou pomoc a chci jen říct, že to bylo na nejvíc užitečné. Děkuji. Pochopil jsem, pochopil jsem, Petře, že chceš pohovořit později. Dobře, tak teď může pan kolega Mistelo začít jako první. Můžeme dát slovo publiku. Děkuji. Ano, myslím si, že už se to stalo tradicí, e, že jednou ročně tady hovoříme o tom, jak se vyvíjejí pilotní projekty a mluvíme také o přípravných opatřeních. Vy jste poukázali na jeden dokument a Nemohl se tam, jsem to teď najít, možná je to moje chyba. Je to, eh, ten dokument o pokroku není mezi mými dokumenty, možná, nebo nevím, paní předsedkyně, ale uh, už jsme teď slyšeli řadu věcí a důležité je abychom eh, se podívali na konkrétní výsledky. Jestli toto všechno vedlo ke konkrétním výsledkům a vy jste tady udělali odkaz na jednu návštěvu, to bylo v Číně došlo k výměně názorů a Teď eh, jde o to si říct, jak přistupovat k regionální politice nebo politice soudržnosti obecně. Už jsme právě v zemích, eh, kde jsou velké roz, eh, rozdíly mezi vývoji v Číně, máme pobřežní regiony, tak tady existují rozdíly mezi nimi a pak jsou zase regiony, jiné, ale musíme si uvědomit, že je důležité, že z relativně bohatých eh, regionů a zemí, že tady můžeme na pomoci jiným regionům stimulovat je a obě strany z toho budou profitovat. Takže Evropa je, se také stala bohatším regionem eh, tím, že se rozvinul vnitřní trh. A to jsou všechno body, které Eh, na které můžeme hledět s velikým obdivem, píchou. Eh, eh, tato jednota, rozhodnost, semknutost Evropy. A potom také zvažujeme, jak to všechno převzít, začlenit do plánů. Některé plány už představeny byly. A jsou tady, je tady rozdílný vývoj, rozdílná centra vývoje i v samotné Číně. Už jsme pochopili, že Mm, eh, popis, eh, že, že nám tato situace bude eh, v říjnu představena a bude tady také sjezd, takový kongres obcí a měst, takže už máme konkrétní výsledky. To jsme mohli konstatovat a je to velice důležité. A myslím si, že další krok ve spolupráci s Čínou. Tady musíme zvážit, jak vypadá jejich politika klastru a také eh, regionální centra eh, výzkumu. Eh, tady jsme řekli, že dáme k dispozici prostředky nebo z fondy i z OECD a Číňané pak přeci jen řekli, že ještě tak daleko nechtějí. A na začátku je to vidět, je to všechno velmi pozitivní, ale pak to najednou někde skončí, takže bychom měli dnes ještě jednou popřemýšlet o tom, jestli tady vůbec došlo pokroku. Eh, Mezitím už jsme tady měli návštěvu zástupců měst a komunit z Indie a z Číny, kteří se chtěli informovat o moderní urbální politice, ale také bych chtěl vědět, jestli došlo k dalšímu pokračování. A kromě toho bych se chtěl dozvědět, jak to vypadá s financováním. Každý rok tady dáváme k dispozici určitou částku. A na základě iniciativy parlamentu a také našeho výboru jak to tady vypadá? Jsou ty prostředky vydávány? Realizuje se tím něco? A možná pak uvidíme, že jsou tu určité země, které zaznamenaly změny, třeba Ukrajina, Rusko. Částečně vidíme, že na základě těchto změn se, stanovují, se musí stanovit nové priority. Byla už zmíněna i Brazílie. Jak to teď vypadá? Možná by prostředky měly být znově, eh, nově přeskupeny, nově stanoveny priority. Poslal jsem, chtěl jsem se zeptat, jestli jste ochotni také vzít v úvahu eh, pozici velmi odlehlých regionů a zohlednit je i v této souvislosti. Tady hovoříme o mezinárodní mimoevropské dimenzi a když mluvíme o mimoevropské dimenzi, eh, jestli pomýšlíme na to, že se to může týkat právě ostrovních eh, oblastí. Eh, rád bych věděl, jestli i ostrovy budou vzaty v úvahy pod tímto bodem. A rád bych měl další podklady. Jsem vždycky rád, že mám něco po ruce. Děkuji. Paní předsedkyně, Ehm, děkuji. Tak děkuji našim ehm, expertům za jejich ehm, poznámky. Pokaždé, když eh, se ujmu slova tady ve výboru, tak eh, mluvíme o odlehlých regionech a Eh, možná se vždycky opakuje, protože se stále vracím ke stejné otázce. Mm, eh, jsou tady potíže a eh, překážky, které nacházíme tady na naší cestě k o něm odlehlým regionům. Ale mm, asi se opravdu opakujeme, protože ty problémy existují, překážky jsou zásadního charakteru, ale chtěl jsem dneska zvolit jiný přístup, něco jsem chtěl předložit jiného. protože odlehlé regiony mají svůj potenciál. To nejsou jen negativní aspekty. Musíme se podívat na potenciál, které tyto regiony skrývají. A v zásadě jsou umístěny mm, geograficky v oblastech, které jsou dost relevantní. Mluvíme tady hodně o politice eh, sousedství. Když se podíváte na Eh, francouzskou Vineu, eh, která je vlastně je to eh, takový jediná oblast, která sousedí s Brazílie, tady Réunion, Guadeloupe, Martinique a poslední dva jsou v Karibské oblasti a první v Indickém oceánu. Takže vidíte, že to je širší zeměpisná oblast, která se tady otvírá a která hlavně otevírá pro nás i veliký potenciál. Nesmíme zapomínat na to, že EU má tedy o to eh, zájem, nesmíme zapomenout, že eh, to je také zájem soustředěný právě na tyto odlehlé eh, regiony, Kanárské ostrovy, Azory a podobně. Tady máme celé makroregiony. Také Kapverdské ostrovy a tyto makroregiony fungují také v rámci politiky soudržnosti EU a přeshraniční spolupráce. A myslím si, že když mluvíme o regionální politice a e, spolupráci, tak e, máme to hodně co získat. Je to situace, s který mohou e, profitovat obě strany. A to je aspekt, který je zvláště relevantní, když se podíváme na zprávu, o které dnes diskutujeme, a když diskutujeme také o budoucnosti politiky soudržnosti. Um, pak je to něco, co musíme z tohoto výjmout. Je, to, je tady tedy geopolitický význam těchto regionů. Já o tom hovořím, protože musíme vytvořit možná větší eh, rovnováhu mezi eh, nadnárodními eh, a přeshraničními otázkami tím, že přisoudíme větší význam těmto otázkám národní. Ještě další věc, kterou bych chtěl, chtěl vnést do diskuze dnešní. Myslím si, že je trošku směšné omezovat přeshraniční spolupráci na skutečnost, že eh, na, na, na to, kdy máme velké vzdálenosti, někdy jsou to třeba 50, 50 eh, kilometrů přes hranice. Tady jsme už o tomto mluvili dříve, když jsme mluvili o zprávě eh, paní kolegyně. Já jsem nepochopil, kdo přišel s, tím, myslím, to číslem 50 kilometrů. To může být celá libovolné číslo, může to být třeba 150 nebo 250 kilometrů. Je to absurdní a opravdu směšné. A zcela to pak eliminuje jakékoliv odlehlé regiony a ty pak se nemohou zcela dobře účastnit takovéto přeshraniční spolupráce. Dnes jsme slyšeli ráno um, pana komisaře Hána, který uh, přišel pohovořit a um, řekl, že uh, se udělá přeskum těchto čísel. Doufám, uh, že to nebude jenom přeskum na papíře. A nemyslím si, že by, myslím si, že by toto číslo mělo být úplně zrušeno. A možná bychom mohli otevřít další možnosti, eh, kdyby EU se mohla účastnit na různých úrovních přeshraniční spolupráce. A to by znamenalo, že tyto odlehlé regiony by mohly být, mohly být dále využít jejich potenciál. Ano, prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já se chci také vrátit k problému nejvzdálenějších regionů. Já si myslím, že Evropská unie má příležitost díky těmto nejvzdálenějším regionům, má příležitost být zastoupena, přítomna ve všech částech, ve všech oblastech světa a být tak sousedem těch velkých nových ekonomik. To by trvalo třikrát, trvá třikrát méně času dostat se z Reunionu do Eh, Čínu než, eh, do Číny než z Reunionu do Bruselu. Takže to je obrovské sousedství, které není vůbec využino, využito v širší politice sousedství. A Evropská unie nevyužívá této příležitosti. A já bych si přál, abychom konečně stanuli tváří tvář té skutečnosti, že nejvzdálenější regiony jsou naše aktivní hranice, aktivní hranice Evropy jako celku. Jestliže bude tento politický princip vzat potaz, pak by stálo za to také implementovat politiku, která z toho vyplývá. Máme prostředky na, k této pol, politice, velké politice sousedství. Je naprosto zřejmé, že je tady určitý sklus, něco, co určitá mezera, kterou může Evropa vyplnit a nelze to učinit jinak, než využitím těchto nejvzdálenějších regionů. Je tady opravdová mezera, bílé místo. Podle mě by mělo být toto bílé místo eh, zaplněno. A u příležitosti této zprávy považuji za důležité zmínit, že bychom měli dospět k pozitivnímu rozhodnutí v tom smyslu, že nejvzdálenější regiony jsou považovány za skutečnou aktivní hranici Evropy. Děkuji vám. François Ansfolzi. Ano, děkuji vám, paní předsedkyně. Já bych si dovolil obrátit se na eh, řeční naše eh, panelisty s otázkami, které souvisí s politikou sousedství. Když se podíváme na různé mimoevropské aspekty, je důležité si uvědomit, jakým způsobem jsou samotné regiony zapojeny do této dimenze politiky. Vzhledem k tomu, že já vím, že některé regiony, já tady mám na mysli třeba Katalánsko, už dělají hodně, pokud jde o decentralizovanou spolupráci a pokud chceme dále prosazovat tento model regionálního rozvoje, musíme přitom využívat regiony samotné. A to o to více, že v rámci sousedství hovoříme stále více o makroregionech, kde se do jisté míry eh, překrývá, překrývají regiony, překrývá se eh, spolupráce mezi některými regiony Evropy a některými regiony v zemích sousedních. A tento aspekt by měl být více přítomen v politikách, které jsou tu zmiňovány. Děkuji vám. Nemám další žádosti o slovo. Jak vidíte, rozšířili jsme eh, rozsah otázek i na politiku sousedství. Každopádně cokoliv k tomu můžete říci, my budeme velmi vděční. Já vám děkuji za vaše připomínky. Za prvé, to, co jsem vám ukázal, to je opravdu jenom ta obecnější příručka. Není to podrobná zpráva o tom, co jsme přesně všechno v uplynulých letech dělali, ale tyto informace vám můžeme dodat. Jak přesně jsme využili rozpočtové prostředky, to můžeme zaslat sekretariátu. Dovolme, dovolte mi vás ujistit, že ano, správně jste řekli, že je to práce těžká, protože je nepředvídatelná a i když si někdy myslíme, že máme velmi dobrý, dobrý produkt, pan van Nestelor třeba hovořil o té studii, kterou jsme chtěli dělat v Číně, o regionálních inovacích z OECD, Číňané to nakonec odmítli, ty prostředky tudíž nemůžeme využít. Nicméně, měli jsme až 85% využití prostředků, které nám byly dány k dispozici. Je to ale výzva, protože nemáme žádné dodatečné zdroje. než tyto zdroje, které musíme využívat na ročním základě. Naše další zasedání o politice EU Čína se bude konat v rámci otevřených dnů 13. října letošního roku a byli bychom opravdu poctěni, kdybyste se někteří z vás zúčastnili. Eh, k fondům. My jsme upozornili na to, že ta podpora, kterou díky vám máme, je nesmírně hodnotná. My se snažíme co nejvíc kombinovat různé fondy, třeba pokud jde o Rusko, tak ty fondy nejsou z tohoto pilotního projektu, ale spíše z, z toho prostředku z té iniciativy, který existuje na podporu vnějších vztahů. A k Brazílii. Brazílie je největším žadatelem o využívání této podpory na podporu eh, této podpory dialogu. Jistě máte pravdu, když říkáte, jak velkou roli mohou nejvzdálenější regiony eh, sehrát. A my se snažíme zapojit co největší počet regionů. Nejenom nejzdálenější regiony. Třeba v říjnu letošního roku se Gruzínci eh, budou v Larioše ve Španělsku a Moldavané eh, také navštíví eh, některé členské státy. Budeme mít iniciativu v Maďarsku a v Rakousku a na několika dalších místech. Ale ano, eh, my si uvědomujeme ten privilegovaný vztah s nejzdálenějšími regiony, zvlášť třeba francouzská Guajana, protože přeshraniční spolupráce, to, tam nemůžeme jenom hovořit o kráse té přeshraniční spolupráce, ale dokonce, když v našem dialogu zdůrazníme spolupráci a společný, když tam bude společný program s Francií na, na hranici mezi francouzskou Guajanou a Surinamem, tak tam pro tento program třeba máme využití prostředků až 100%. Takže to poskytuje nové podněty a nový pákový efekt na, na této úrovni. Byli jsme v kontaktu s některými státy západní Afriky a dohodli jsme se, že využijeme té příležitosti právě k tomu, abychom um, upozornili, že Madeira, Kanárské ostrovy a tak dále jsou blízko Senegalu, ale zatím se nám nepodařilo je motivovat k větší aktivitě. Ale jistě eh, s našimi kolegy, kteří zodpovídají za nejzálenější regiony, ti, kteří zodpovídají obecně za, za politiku sousedství, vyzvat je, aby uvažovali o možnostech využití této mimořádné role, kterou pozice, kterou tyto regiony mají. Takže ještě, ještě jedna věc. Kotá se pana Anfolciho, jak jsem již řekl, nemáme prostředky k tomu, abychom zdvojenásobovali nebo koordinovali úsilí, které už máme, které vyplývá z přímých kontaktů mezi evropskými regiony a dalšími regiony ve třetích zemích, ale tam, kde je to možné, se e, e, snažíme nějakým způsobem zúročit ty vztahy a zmiňovat i iniciativy, které byly přijety třeba v průběhu těch Open Days. Nový e, jsme měli přítomnost nového brazilského ministra pro vnější vztahy. A my jsme upozornili na ty, na ty čtyři hnací eh, síly, které existují v rámci Evropské unie a které vlastně odrážejí to tež na straně Mercosuru, Latinské Ameriky. Takže ta koncepce je taková, abychom se snažili integrovat různé partnery, různé asociace, třeba Evropskou asociaci příhraničních regionů, tak, abychom společně měli větší dopad na to, co se děje. Bohužel však nemáme dostatek prostředků. Děkuji. No Pokud nejsou žádné další připomínky k tomu, co řekl Rafael Kule, tak bychom, ano, ještě Jan Olbricht. Uh, yes, thank you. Děkuji a velmi stručný komentář. Já jsem nabil dojmu, možná, že se pletu, že toto je velmi dobrý příklad nedostatku koordinace uvnitř Evropského parlamentu protože my máme přece výbor pro rozvoj a pro eh, regionální rozvoj a zdá se, že eh, nemáme mnoho společných mm, témat a spolupráce mezi těmito dvěma výboru, výbory, eh, ale je zde celá řada společných témat, ehm, kterých bychom se mohli zhostit společně. Když se podíváme na témata výboru pro rozvoj, tak je tam velmi málo námětů pro pro tam, tak je tam eh, málo e, námětu týkajících se regionálního rozvoje, ale na tom bychom mohli pracovat společně. A dále pak co je důležité pro eh, globální měřítko, je otázka měst, urbanistického rozvoje. V rámci naší skupiny s mými kolegy a mohu pozorovat rostoucí zájem globálním měřítku o evropské zkušenosti v oblasti revitalizace, rozvoje měst a tak dále. Konkrétně příští rok se bude konat Světové fórum měst v Neapoli a já dobře vím, že Habitat OSN připravuje eh, toto světové fórum, eh, počítá s Evropskou unii a dokonce nás požádali eh, jako interskupinu o spolupráci a přípravu části kongresu, kde se podělíme o zkušenosti z urbanistické politiky, což je v podstatě součást regionální politiky Evropské unie. Všichni dobře víme, jak obtížné to je mezi regiony a městy, ale stále ještě je to dobrý prvek, kterého by se dalo využít pro zdůraznění eh, významu evropské regionální politiky. Děkuji. Možná, že by se komise chtěla vyjádřit, nebo nikoliv. Takže myslím, že se můžeme vrátit eh, k tomu, co jste právě nadnesl, protože nejde pouze o nás v Evropském parlamentu, kde se překrývají témata eh, mezi výbory, ale jde také o dosahování synergií mezi výbory a politikami. Například nejenom eh, mezi výborem eh, pro rozvoj a regionální rozvoj, ale také mezi těmito výbory a výborem pro zahraniční věci. Tady je zapotřebí zabývat se dokumenty, materiály týkající se eh, kompetencí jednotlivých výborů, ale zdá se, že se tomu vyhýbáme, protože bychom tím otevřeli i pandořinu skřínku ale bez otevírání kompetencí a interních pravidel parlamentu bychom přesto měli být pružnější a těsněji spolupracovat v rámci výboru. Ano, Lamberte? Krátká připomínka. Zejména e, pilotní projekty jsou další možností výměny a spolupráce i s neevropskými partnery v rámci politiky soudržnosti. A toho se využívá tehdy, když nás o to země požádají, například Afrika, Brazílie a tak dále. A s tím souvisí určitá politika, ale politika není pilot. Pilot je omezená záležitost, tak jak jsem to i pochopil z Evropské komisí. Politika je ale něco, nebo politiky, o čem bychom měli diskutovat. Nyní máme revizi evropské politiky sousedství. To je téma výboru eh, pro zahraniční věci a pokud vím, politika sousedství se mění. Zásadně se mění a stává se více nevládní pomocí, respektive pomoci nevládním organizacím, které eh, se podílejí na demokratizačních procesech. Možná, že by bylo dobře mm, debatovat o tom, jaké instrumenty, nástroje by mohly být účinné v regionální politice přes hraniční spolupráci a kde jsou um, hranice. Tato témata se vrátí, ale příští rok, když opět přijdete mezi nás a představíte eh, nový stav eh, situace, tak by bylo dobře zapodívat se na revizi politiky sousedství. Faktem je, že musíme něco změnit. My se trošku vzdalujeme. Budeme-li spolehat pouze na hlavní města, e, e, že to budou oni, které budou připravovat politiky, zejména pokud je o zahraničí je zde tolik jiných možností využívat našich eh, velmi účinných metod, například naše nástroje Interreg, předvstupní strategie a tak dále. Myslím, že tuto debatu potřebujeme a zcela souhlasím s tím, co řekl Jan Olbricht. Jsou zde určité položky, eh, rozvojová eh, pomoc, regionální vývoj a tak dále a ta se někdy překrývají. Já jsem se už eh, mnohokrát dotazoval, mm, jak eh, je to s přeshraniční eh, spoluprací z pohledu jiných výborů a zjišťuji, že tady jsou mnohé rezervy. Takže snad bychom v roce 2012 mohli zahrnout do mm, tohoto tématu i města. To by byla mm, velká pomoc. Děkuji a nyní Peter Berkovic a jeho prezentace, prosím. Děkuji. Já stručně představím studii, kterou jsme uskutečnili a ukončili letos o e, politice soudržnosti EU v globálním kontextu. Zadáno to bylo DG Regio. Účelem studie bylo poměřovat eh, nebo srovnávat eh, regionální politiku s jinými politikami na základě sdílených eh, řídicích systémů. Chtěli jsme provést hodnocení regionálních rozvojových politik v zemích OECD a také ve vybraných mezinárodních finančních institucích. A nakonec, to je snad to nejdůležitější, jsme chtěli vyvodit politické a praktické závěry pro politiku soudržnosti. Vycházeli jsme z případových studií zemí, včetně Brazílie, Kanady, Spojených států, evropských zemí a z mezinárodních organizací, například EBRD a Světové banky. Spouštěcím mechanismem té studie bylo to, že v debatě o budoucnosti politiky soudržnosti často sice slýcháme o tom, E, jak si vedou jiné země, jiné instituce, ale zatím ještě k hloubkové komparativní studii nedošlo. A vycházeli jsme také z práce, kterou jsme uskutečnili spolu s OECD a také z našeho pracovního vztahu s organizacemi typu Světové banky. Je to velmi bohatá studie, máme málo času, takže bych chtěl vyzvat, vyzvat přítomné, abyste se na ní podívali, ale snad bych vypichnul několik hlavních závěrů, které jsme eh, vyvodili. Zejména pokud jde o budoucnost politiky soudržnosti. Takže v zásadě jsme zkoumali, co se děje v jiných zemích, zejména federálních uspořádání, jak eh, eh, řídí vztahy mezi regiony, centrem, jak upravují vztahy s nadnárodními organizacemi typu Svět, Světová banka a tak dále. První doporučení, které z toho, myslím, vzešlo, eh, je to, že potřebujeme posílit vztah mezi centrem, teda komisí v tomto případě, a členskými státy a regiony, Eh, systematičtější spoluprací, možná i rámcovou smlouvou nebo smlouvou o partnerství. A na základě našich zkušeností jsme zjistili, že to potřebuje ještě další zdroje. Když měníte vztahy mezi, dvěmi, mezi dvěma stranami, aby eh, se staly strategičtějšími, tak eh, je zapotřebí mít zdroje k tomu. A také regiony a členské státy musí mít tyto zdroje, nejenom komise. Studie doporučuje větší využití finančních nástrojů na základě zkušeností od jinut ale opět eh, nás eh, vlastně varuje eh, i komisi, i, na, i členské státy, že když používáme pružnější nástroje, půjčky a mm, kapitál, tak to sebou přináší samozřejmě další mm, břemeno předem při zřizování těch systémů, aby byly účinné. Studie detailně pojednává také téma podmíněnosti a zdůrazňuje složitost té podmíněnosti. A myslím, že je jasné, že je velmi obtížné eh, vyvozovat eh, dokázané závěry o tom, co funguje, co nefunguje, když přecházíte z jednoho kontextu do druhého. A také eh, se domnívám, že to mm, vyvolává dojem, že to, čím se zabýváme v kontextu Evropské unie, již samo o sobě vytváří určité aspekty podmíněnosti. Takže ta před, ta studie eh, odmítá představu, že eh, v jiných politikách podmíněnost existuje, zatímco regionální politika podmíněnost nemá. A jaký je rozdíl mezi jednotlivými typy podmíněnosti? Studie je velmi Eh, velmi podporuje větší využití podmíněností v rámci politiky soudržnosti a rozlišuje mezi jednotlivými typy podmíněností. Makrofiskální podmíněnost, podmíněnost na základě výkonnosti, ex ante strukturální podmíněnost a podmíněnost, která se týká vlád a plnění. A také varuje nebo je obezřetná, pokud jde o makrofiskální podmíněnost na základě zkušeností, IFI a současně varuje, že za určitých okolností mm, to může mít i negativní dopad na určitý typ politických cílů, například sociálních cílů. A také jsou zde otázky po zodpovědnosti. Kdo je zodpovědný za eh, aplikaci podmíněnosti? V některých případech trest dopadá na ty, které nejsou odpovědné nebo nejsou odpovědní za přijímání rozhodnutí o uplatňování podmíněnosti. Studie je mnohem otevřenější a podporuje myšlenku podmíněnosti, které jsou e, zaměřeny na zvýšení účinnosti politik a na základě zkušeností mm, eh, přisuzuje určitou roli i podmíněnosti na základě výkonnosti, zejména tam, kde to souvisí nebo je založeno na dohodou, dohodě mezi eh, centrem a členskými státy či regiony. A je zde také silná potřeba po větší institucionálnější podpoře. Takže ta studie přichází s jasnými závěry, pokud je o podmíněnost a obráží probíhající debatu, jak zde, tak i mezi zainteresovanými stranami. Studie se také zabývá otázkou sankcí a pobídek a opět kreslí velmi smíšený obrázek o situaci eh, eh, jinde. A zdůrazňuje skutečnost, že Eh, v eh, politice soudržnosti existuje méně sankcí než v oblasti IFI. Opět eh, to, že máme mm, různé nástroje, to poněkud znesnadňuje jejich využití v kontextu sankcí, protože samozřejmě půjčky spočívají více na eh, uvážení, ty mm, mm, jsou založeny na větším eh, prostoru pro uvážení. Na základě zkušeností od jinut bych řekl, že studie zdůrazňuje tři oblasti. Za prvé potřebu po mm, poměrných sankcích, proporcionálních sankcích, za druhé otázku takzvaného ownership a role eh, příjemce v situaci, která může vést k sankcím, k uvalení sankcí a dále otázka eh, odstupňovaného uplatňování sankcí. Studie podporuje pobídky a eh, možnost ale zdůrazňuje teda, že mechanismy jsou různé. Jestliže se nyní podíváme na hodnocení, tak studie zdůrazňuje dvě věci. Za prvé, je zde prostor pro zlepšování hodnocení, evaluace a současně zdůrazňuje, že se jedná o politiku, která byla už značně hodnocena, evaluována. To znamená, že nejde o vynalezení nového systému, nýbrž o, um, posun uh, k ještě lepšímu, účinnějšímu systému, pokud jde o metodologie hodnocení. A jsou různé metodologie hodnocení, které používá na například Světová banka a tak dále. Uh, uh, a to může být určitě užitečné pro evropskou politiku. Eh, studie se také zabývá různými modely, eh, modely eh, pojištění, což je otázka sui generis. Je obtížné eh, přímo srovnávat systémy, které eh, jsou založeny na půjčkách a systémy, které jsou založeny na grantech, ale eh, studie dává určitá doporučení v tomto ohledu potřebu zjednodušení, srozumitelností vzdělávání, silnější zaměření na přístup, který je založen na proporcionálním riziku, dále pak diferenciace proporcionality a potřeba postupného nebo odstupňovaného přístupu k varování, poradenství a tak dále. Takže jaké je to hlavní poselství? E, nalézáme důkaz, důkazy, které potvrzují řadu myšlenek, které jsme již předložili a které diskutujeme v rámci budoucnosti politiky soudržnosti, ale současně studie je užitečná v tom, že zdůrazňuje, že nemůžete transplantovat jednu oblast do druhé nebo jeden systém do jiného systému, protože každý má své vlastní potíže a specifika a nepřímý závěr vyplývající ze studie eh, hovoří o tom, že politika soudržnosti již sama o sobě toho udělala hodně. Jistě eh, je zde ještě mm, co dělat, ale máme už leco, na co lze spoléhat. Děkuji vám a jsou nyní otázky na prezentátory studií. Tuto chvíli jsme asi všichni už vyčerpáni a umluveni, takže bych chtěla poděkovat komisi a chtěla bych chápu to tak, že všechny studie a veškeré informace, které jste předložili, jsou k dispozici. Ale pok, vždycky můžete něco poslat elektronicky sekretariátu a my to potom můžeme i vizuálně dát dál, takže bychom velmi ocenili, kdybyste nám mohli ty materiály poslat a kdyby byly k dispozici. Takže s tímto můžeme, myslím, ukončit tento bod našeho programu a je-li mezi námi kolega Toire, tak můžeme přejít k dalšímu bodu. Co? nevím, jestli jsou tu další stínoví zpravodajové. Petr Cimer tady není, ale Michal ano. Takže můžeme začít s prezentací Michaela eh, Toerera Je to návrh stanoviska k Evropskému semestru pro ko- koordinaci hospodářských politik, což je stanovisko eh, ekonomického a měnového výboru. Tedy Ekon, Michaeli, máš slovo. Ano. Vážená paní předsedkyně, milí kolegové, kolegyně, dnes se zabývám evropským semestrem a to z pohledu politiky soudržnosti za prvé, situace vypadá tak, že evropský semestr by měl být zaveden, zaveden eh, v rámci opatření zaměřených na překonání a vyhnutí se příštích eh, krizí zadlužení a mm, tak se dá říci, že je to další eh, stupeň rozvoje Evropské unie, tak abychom se poučili z aktuálních eh, evropské krize, ne krize eura tedy a eh, krize zadlužení. 7. Eh, září roku 2010 byl tento evropský semestr schválen. Postup vypadá tak, že členské státy si vždycky už na jaře naplánují a nahlásí do Bruselu dlouhodobé financování. Národní rozpočty by měly být pak odsouhlaseny až po stanovisku EU. Jde o postup, je to takový preventivní kontrola rozpočtu. V praxi by evropský semestr semestr měl sledovat eh, procesy, které jsou zaměřeny na eh, pakt růstu a eh, mělo by se to způsobit hospodářské politice. Cílem je, jak již bylo zmíněno, aby se odbouraly rozpory a nerovnosti na ekonomické úrovni a také nerovnosti v rozpočtovém plánu. Toto by se mělo včas rozpoznat a zabránit. Evropský semestr má kromě toho být v souladu s rozpočtovou disciplínou mm, a mm, být zaměřen na makroekonomickou stabilitu a také má podpořit cíle Evropy Evropa 2020. Tady jde o naše stanovisko. Jsme hlavním výborem a v návrhu stanoviska um, jde o účinný nástroj pro naplnění strategie EU do roku 2020 ehm, Politika kohezní přitom hraje velmi důležitou roli. Silné a solidní financování politiky soudržnosti může na základě eh, dlouhodobých eh, programů a na základě decentralizovaných správních systémů eh, fungovat tím, že se do toho zapracují i priority zacílené na další růst a může to být dalším příspěvkem k rozumné ekonomické politice. Pokud eh, eh, se bude eh, toto dělat dobře, tak to může být příspěvkem makroekonomické stabilitě. A proto mám jako zpravodaj pocit, že by stálo za úvahu, kdybychom se v této souvislosti a také vzhledem k navrženým sankcím, kdybychom zaujali stanovisko tedy státy, které nedržu, nedodržují tuto disciplínu, tam je mm, dosti pochybné. Tam bychom se měli zeptat, jestli má smysl krátit struktury regionálních fondů, anebo naopak, jestli by, by nemělo být rozuměji použity prostředky, neměli, jestli bychom toto, toto by nemělo být stimulační a stabilizující prvek proto, aby eh, ekonomika v krizi, jako je třeba teď v Řecku, aby se dostala do chodu a aby se mohla vrátit na cestu růstu a větší, větší zaměstnanosti. Evropský semestr je pokrokem, když se podíváme na eh, ekonomickou koordinaci a určitě eh, tady máme k tomu vícestupňový model zodpovědné koordinace. Tento model je nezbytný. Regionální politika už dnes disponuje konzolidovanou metodikou, eh, jde tady o integrovaný přístup a skýta nám to dobře rozpracovaný daňový systém pro další mobilizaci systému v místě. To neznamená, že v oblasti politiky soudržnosti a strukturální politiky politiky nejsou nutná zlepšení. Nebo možná. Eh, a proto by podpůrná opatření měla být zaměřena tuto oblast, o tom jsme už dnes mluvili, když jsme mluvili o budoucí politice soudržnosti. A také otázka míry eh, absorpce tady eh, hraje roli. Strukturální fondy v každém případě hrají důležitou roli, jsou důležitým příspěvkem k tomu, aby i výzkum a rozvoj a inovace na národní a regionální úrovni byly mm, podpořeny dále. Těžištěm jsou jsou těžištěm a my zjišťujeme, že národní cíle často bývají neambiciozní, co se týče realizace strategie EU 2020. Tady eh, se zdá, že tu a tam ehm, eh, jde jen o krátkodobé výsledky, než eh, o dlouhodobější ekologické, sociální výsledky. Ty tolik popředí nebývají. Evropská unie ve většině oblastí je ještě hodně vzdálená mm, od dohody, která přišla z Rady. Mm, tak jako máme i částečně ty cíle zakotveny v eh, strategii EU 2020. Tady by strukturální politika měla přispět, ehm, eh, tak aby se strukturální politika eh, nasměrovala tak, že ehm, budou posíleny regionální potenciály a přitom i mm, budou zohledněni jednotliví aktéři. A proto strukturální politika eh, může představovat eh, příspěvek do Evropy v místě, v městech a v obcích. Výsledky by tam měly být viditelnější a tím vzniká i větší pocit zodpovědnosti za cíle a za implementaci strategií na všech úrovních. Požadavkem je to, aby členské státy a národní parlamenty a sociální partneři a regionální a lokální úřady, ale také podniky a občanské společnosti byly více e, zapracovány do utváření reformních programů na národní úrovni a e, tím vznikne e, silná vazba zpětná a určitě budou zajištěny i další konzultace. Tak to bylo v klíčových bodech to nejdůležitější návrh stanoviska a samozřejmě se těším na diskusi a i na vaše pozměňovací návrhy. Podle mého názoru bychom měli využít tu, tento, tuto chvíli eh, k tomu, abychom stanoviska, která tady zastupujeme společně ve výboru, abychom si ještě ozřejmili, protože strukturálně kohezní politika podle mého názoru eh, hraje význam, který ještě nebyl dostatečně doceněn, význam pro makroekonomickou stabilizaci a je důležitá proto, abychom se vrátili k zaměstnanosti a růstu právě v zemích, eh, které byly krizí postiženy obzvláště silně. Děkuji. Děkuji, Rudy Klac. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την... Děkuji, děkuji paní předsedkyně a děkuji srdečně um, zpravodají. Tady jde o význam evropského semestru. E, evropský semestr je něco nového, něco, čím lze ještě doplnit balík Eh, ekonomické eh, eh, zprávy či vlády a tím například postupovat proti nestabilitě a rozpočtové nerovnováze. A také mm, tím může dojít k posílení součinnosti mezi národními vládami a evropskými orgány. My se teda zabýváme stanoviskem a měli bychom se mm, eh, věnovat eh, tomu zejména z řetele nebo z hlediska regionálního rozvoje. V rámci předkládaných rozpočtů je nutno skutečně poukazovat na cíle rozv- regionálního rozvoje. Je nutno také se silněji koncentrovat na cíle a akce, které posilují soudržnost. To znamená, že regionální a komunální orgány musí zahájit dialog s národními parlamenty, abychom přesně věděli, že tyto eh, rozpočtové návrhy předkládané komisi budou formulovány tak, aby pochybnosti regionálních a komunálních úřadů či orgánů byly zohledněny. To je velmi důležité, protože regionální eh, instituce eh, nemají nutno tentýž význam jako národní, αυτών των προϋπολογισμών. Απ' την άλλη πλευρά ε, παίζει ρόλο... A musí být tudíž lokální a regionální instituce do vypracovávání těchto rozpočtů zahrnuty. Řada rozpočtových e, nerovnovážností e, e, je připisována takzvaným šedým zónám, které spadají ale do zprávy komunální. Pokud hovoříme například o Řecku, tak tam je to tak, že valná část hospodářských nešvarů eh, může být připisována nebo přisuzována komunálním eh, orgánům jejich vině. Není to pouze To znamená, role komunálních orgánů není důležitá pouze z hlediska růstu, ale také z hlediska dodržování rozpočtové disciplíny, což je pro Evropskou unii velkou prioritou. Měla jsem zde ještě jeden problém, to ale pan zpravodaj vysvětlil. Chtěla jsem se zeptat na ty ambiciózní cíle. On vysvětlil, že to jsou cíle, které se vztahují ke strategii 2020. A pak ještě jeden další bod, totiž role eh, regionálního výboru. Jakou roli má tento výbor eh, sehrávat? Pardon, výbor regionu bylo eh, míněno, opravuje se řečnice. Takže jednak z hlediska přípravné fáze, ale tež následné bilance. To jsou moje obecné poznámky, paní předsedkyně. A samozřejmě, že musíme popřemýšlet, jak sformulujeme případné pozňovací eh, návrhy ze strany EPP. Děkuji. Děkuji, Petr Zeman. Eh, tedy to, to čas, eh, dodržení času bylo prakticky dokonalé. I'm so sorry. I... Já se mluvám. Ale dostali jsme se k tomu tak brzy, takže se omlouvám, že jsem se dostavil pozdě. Děkuji panu Torerovi za eh, stanovisko, za návrh stanoviska. Ve dvou bodech jsem přemýšlel o tom, jestli bychom to neměli trošičku ve smyslu našeho výboru přiostřeněji formulovat. Jednak jde o Bod eh, dvě. Otázka, jestli bychom tady do doporučení neměli vepsat to, že um, operační programy, um, v případě doporučení, která vyslovuje komise, tedy operační programy strukturálních fondů, jestli by neměly být využity cíleně. Jestli tedy strukturální fondy, jako, nebudeme na ně nahlížet jako na, jako na, ná, jeden nástroj, eh, který by napomohl doporučení komise, které vyslovila v rámci evropského semestru, tak aby to bylo možno lépe implementovat. Druhý bod, který eh, mě napadá na tomto místě, myslím, že bychom o mě měli podiskutovat, jestli bychom to neměli ostřeji formulovat, a to je bod číslo 6. Tady hm, požadujete, aby národní parlamenty, sociální partneři, regionální úřady a tak dál byli zaangažováni. Ale myslím si, že je zde důležité, aby Evropský parlament zaujal stanovisko takové, že budeme mít vlastní požadavky a tyto požadavky jasně budeme formulovat, protože když se podíváme na kompetence tohoto výboru, na posouzení dopadů ostatních politik Unie na ekonomickou a sociální, sociální soudržnost, když všem státům budu zadávat, jak mají dělat svou ekonomickou politiku, tak to určitě s tím má co dělat. A proto bych na tomto místě přemýšlel o této věci, možná ještě jako doplnění, proto aby kom eh, začlenili Evropský parlament a jeho jednotlivé výbory. Děkuji. Mikael Dremopoulos. Děkuji, κύριε Děkuji, paní předsedkyně, vážení kolegové. Předně chci poděkovat panu Tojrovi za návrh stanoviska. Návrhy výboru ve stanovisku namířeny na hospodářský a měnový výbor eh, eh, mohu schválit, zejména bod čtyři. tam jde o to, že je nutno posílit potenciál eh, jednotlivých subjektů regionu a také souhlasím s bodem 6, kde se praví, že je zapotřebí spolupráce mezi členskými státy, občanskou společností, místními a regionálními orgány, nevládními organizacemi. To je velmi důležité. A také souhlasím s tím, co právě zaznělo. Ehm, je zapotřebí ještě většího důrazu v této oblasti. To jsou totiž velmi důležitá témata. Nejenom v zájmu utváření eh, národních reformních programů. A ještě chci připomenout, eh, že existují ještě další aspekty, které by měly být brány na zřetel v dokumentu komise, sdělení eh, na sdělení ostatním aktérům, například výboru regionu, Evropskému a sociálnímu výboru a Evropskému parlamentu ze 7. června. Tam se v kapitole 2 um, provádí jakési hodnocení a jsou tam i doporučení komise. A je tam i řeč o tom, že je zapotřebí vyvinout další úsilí, aby bylo dosaženo cílů například v oblasti zaměstnosti, výzkumu, růstu, energetické účinnosti, také vysokoškolského vzdělávání a v boji proti chudobě. A ve stejném dokumentu komise se hovoří o tom, že členské státy nyní musí nacházet možnosti, jak mm, zmírnit sociální dopady e, současných změn. I v tiskovém prohlášení komise ze 7. června o doporučení nebo k doporučení k jednotlivým zemím i v tomto tiskovém prohlášení se hovoří o tom, jak je důležité um, přijímat další opatření v oblasti zaměstnanosti a mm, že je důležité mm, zvyšovat e, zaměstnanost a bojovat proti strukturální nezaměstnosti. To je téma, e, kterého se komise již chopila a sice ve své e, výroční zprávě o růstu předložené začátkem roku. K těmto tématům předložíme příslušné pozměňovací návrhy. Děkuji. Pan van Nestroj, děkuji vám. Já bych chtěl jen připojit pár, pár poznámek. Jakožto parlament jsme se dohodli na tom, že bychom se zabývali vládami v kontextu EU eh, e 2020. A já naprosto souhlasím s základní myšlenkou, že bychom měli být poněkud průraznější, pokud eh, jde o to, jak to sformulujeme. Máme monitorovací platformu EU 2020, na jedné straně máme evropský semestr, ten se zabývá těmi širšími, obecnějšími pokyny, přístupy členských států a pak máme ty prováděcí programy jako ty vlajkové iniciativy, což je, má být druhá fáze. A když se podívám na tiskovou zprávu z výboru regionu, tak se mi zdá, že ta rovnováha ohledně těchto, mezi těmito plány, které v jednotlivých členských státech, že ta rovnováha není příliš pozitivní, když se podíváte na roli těch decentralizovaných orgánů. A my bychom mohli říct za náš výbor, že to nedostálo našim očekáváním když si řekne, že, řekneme, že v 80% případů se nic neděje, no tak to je podprůměr a neměli bychom to dělat. A to je lepší, než se omezit na nějaké pouhé procedurální poznámky. Jestliže chceme něco jiného, tak to musíme říct a musíme skutečně dělat něco jiného. Možná by to mohl řešit někdo jiný, třeba výbor Ekon. Takže jestliže to není dostatečné, musíme to příště dělat jinak a zapojit do toho také výbor regionů. Protože jaká, jaká je pak role Evropského parlamentu, jenom, když to má být jenom role pozorovatele? V rámci regionální výboru REGI já si myslím, že tři, čtvrtiny těch všech opatření se uplatňují na regionální úrovni. Takže účast regionu byla ne- nedostatečná. Některé členské státy pak budou pochváleny tím, že dělali komisí, že dělali to a to, ale přitom vůbec nekonzultovali samotné regiony je potřeba zajistit, aby příště se tak nestalo a aby regiony opravdu byly dotazovány. Já jsem přesvědčen, že musíme jít tímto směrem. Děkuji. Děkuji. Vidím, že se již nikdo nehlásí. Já e, málo kdy si beru slovo, protože ta diskuse je na vás, ale přesto několik slov bych eh, říct chtěla. Myslím, že toto je dobrá příležitost vzít na vědomí jednu věc, vůči níž bychom měli být skutečně obezřetní, co by výbor pro regionální rozvoj. Většina evropských projektů počínaje eh, jednotným trhem před několika lety, ale také mm, přes semestr a zavedení nové koordinace ekonomické eh, politiky v EU. Tak všechny tyto velké evropské projekty jsou vlastně teritoriálně slepé a také mm, slepé vůči eh, víceletým eh, programům. Myslím, že toto je příležitost, kdybychom měli poukázat na přínos regionální a místní úrovně k evropskému růstu, ale také eh, na přínos a význam více letého řízení eh, z hlediska rozhodování Evropské unii. Myslím, že bychom to měli zmínit jak z hlediska toho dobrého i toho eh, méně dobrého. To dobré je ten přínos a to nedobré je to, co zmínila paní Kratca, totiž ta rozpočtová disciplína, která by měla být respektována a dodržována eh, stejným, stejnou měrou. Samozřejmě, že ty systémy a řešení se různí v eh, českých v členských státech a je eh, samozřejmě nutno tuto rozmanitost připustit, ale přesto bychom měli začít eh, se aktivněji zapojovat do diskuse o makroekonomických politikách a vůbec teda um, do debat tohoto typu. Je dobře, že máme nyní stanovisko pana Torera, ale měli bychom tuto citlivost eh, projevovat pokaždé, když se eh, rozhoduje a diskutuje o velkých věcech. Dnes už jen zbývá stanovení termínu pro předkládání pozňovacích eh, návrhů a sice je to již zítra v 18, do 18. hodiny. To je poslední bod. A samozřejmě ještě dávám slovo panu Torerovi Zapomněla jsem, promiňte. Děkuji, paní předsedkyně, vážení kolegové. Chci poděkovat všem stínovým zpravodajům za jejich přispění a komentáře a jsem zcela otevřen k zdůraznění určitých pozic, máte tedy konkrétní formulace, tak eh, jsem vůči ním otevřen a těším se na ně, protože já jsem se zmínil o víceúrovňové integraci. Myslím, že bychom měli posílit tu účast eh, místní úrovně v celém procesu. Možná ale, že se nám podaří nalézt ještě lepší formulaci, aby to bylo ještě důraznější. Takže prosím, spolupracujme na tom a budeme mít eh, dobrou šanci posílit soud soudržnost a vůbec regionál, politiku regionálního rozvoje. Děkuji, říká předsedkyně. Pokud již eh, nejsou další připomínky bodu 13, tak chci informovat, že příští schůze se koná 11. a 12. července a to bude ostatně naše poslední schůze před letní eh, přestávkou. Takže odročuji tímto schůzi a děkuji těm, kteří vytrvali až do konce.